Bonjour à tous. Good morning, everybody. Good to have you here. Please be welcome to this European Union. Vítáme vás na tomto slyšení o tom, co znamená evropské občanství. Je mi velkým potěšením. Dnes tu máme nejenom poslance, ale také hosty. Já je všechny vítám. Máme tu zástupce různých eh, organizací a institucí, union citizenship. Just let me, let me salute. Kteří reprezentují různé skupiny zastupující zájmy občanů. A já bych rád upozornil na to, že toto slyšení je velice důležité, zrovna tak jako jeho téma. Mluvíme o občanství, které je vlastně v ohnisku existence Evropské unie. My jsme se poslední dobou tak soustředovali na hospodářskou a finanční dimenzi eh, krize, až to vypadalo, jako kdybychom ztratili ze zřetele eh, to, že tedy Evropská unie nerovná se jednotná měna, dokonce ani jednotný trh. Ale jsou to právě hodnoty toho evropského občanství. Jsou to hodnoty, které eh, byly prosazovány v posledních 20 letech od té doby, co byly zakotveny v Maastrichtské smlouvě z roku 1992, kde tedy jsme vlastně poprvé kodifikovali představu toho, co je to evropské občanství. Například volný pohyb po celé Evropské unii, žádná diskriminace eh, založená na státní příslušnosti nebo národnosti, eh, možnost hlasovat, také kandidovat v místních i evropských volbách, možnost svobodné volby místa usazení v Evropské unii. Diplomatická ochrana, právo podávat petice Evropskému parlamentu. S tím se setkáváme denně tady na půdě výboru pro petice, kdy Evropský ombudsman řeší veškeré žádosti o pomoc, ochranu a podporu ze strany evropských iniciativ občanské společnosti. A od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak eh, vlastně máme v ní kodifikována všechna ta základní práva, která jsou v chartě základních lidských práv. To jsou hodnoty, které vždycky představoval, prosazoval Evropský parlament a e, možná si pamatujete, že zároveň s Lisabonskou smlouvou Evropský parlament e, schválil celou řadu různých balíčků legislativy, například o šengenském prostoru, o soudní spolupráci. Právo e, přístup ke spravedlnosti, být informován, být správně vyhodnot, být tedy mít nárok na právní zastoupení. A ochrana pro oběti trestné činnosti. Máme před sebou ale ještě celou řadu legislativních výzev spojených například s volným pohybem obyvatel pro evropské, po Evropské unii, soudní spolupráce v občanskoprávních věcech, výživné na děti a tak dále. Evropští občané by měli být informováni o tom, jaká mají práva. Aby si uvědomili, že evropské občanství nejenom existuje, ale je také důležité a je zastoupeno na půdě Evropského parlamentu. Já jsem častokrát říkal, že tento, toto složení parlamentu je nejdůležitější v celé historii Evropského parlamentu. Navíc tedy je Evropský parlament vlastně tím nejdůležitějším parlamentem v Evropě, jenomže lidé to nevědí bylo by dobré, kdyby věděli, že jsme tady, abychom, zastoupili, abychom zastupovali 500 milionů lidí. A je tedy třeba najít způsob, jak je oslovit, jak jim dát najevo, že na Evropském parlamentu eh, záleží a že tedy i záleží, koho zvolí v evropských volbách v roce 2014. je tady třeba eh, vybudit obyvatele k tomu, aby se aktivně zapojili do eh, hlasování, jak na té místní úrovni, tak do Evropského parlamentu. Je třeba prosazovat myšlenku identity evropského občana. A ta nebude úplná, dokud eh, lidé nebudou hrdí na to, že jde o evropskou identitu, která je doplňkem k té národní identitě, jež souvisí s občanstvím. A my tedy musíme posilovat takové evropské veřejné mínění, evropský veřejný prostor. A to je tedy právě hlavní téma dnešního slyšení. Já vás tady vítám, děkuji za účast. Máme tu zástupce Evropské komise. A je zde zastoupen direktorát pana François Lebay. Je tady můj, moje kolegyně, eh, paní Regner. A ti všichni tedy představí e, svoji představu toho, co je to evropské občanství. Navíc máte překlad do všech úředních jazyků Evropské unie s výjimkou estončtiny, finštiny a malčtiny. milí to, omlouvám se. Zbytek jazyků je k dispozici. Toto slyšení, včetně tedy je tedy jednak předmětem webstreamingu, všechna vystoupení budou také nahrávána. Dnes dopoledne budeme řešit první téma, posilování občanství EU a odstranění zbývajících překážek zabraňujících občanům EU plně požívat jejich práv. Takže začneme e, tím, že podám, e, že předám slovo paní Evelyn Regner, což je první místo předsedkyně výboru pro právní záležitosti. A pak už se hned pustíme do první panelové diskuze. Přičemž tedy té bude spolu paní François Lepaj e, jménem komise. Přeji vám eh, všem krásné dobré ráno. Vítejte doma, mohu pouze říci. Nacházíte se v Evropském parlamentu, jste občané a občanky Evropské unie. Já sama přicházím z Vídně, ze čtvrtě Kaisermühl, jsem Vídeňanka, Rakušanka, ale především jsem občankou Evropské unie. A s tím se pojí práva a povinnosti, eh, které všichni sdílíme nad rámec těch práv a povinností, které máme tak jako tak. To znamená, že evropským občanstvím se nám otevírají nové možnosti. Máme možnost cestovat, máme možnost mm, pracovat v jiných zemích Evropské unie, nesmíme být v tomto ohledu diskriminováni. Toto jsou krásné zásady, nicméně, a proto je tak důležité, že jste dnes zde, jsou to zásady, které je nutno naplnit životem. A tady existuje ještě nekonečně mnoho práce. Evropská komise se v tomto ohledu velmi angažuje, ale jste to především vy, a které srdečně vítám, které potřebujeme, abychom upozornili na to, co vše ještě nefunguje dostatečně dobře, co se musí zlepšit abychom e, zajistili demokratičtější a e, pestřejší občanství EU. Chtěla bych zdůraznit ty eh, pozitivní aspekty, kromě těch eh, méně pozitivních a v této souvislosti eh, poukázat na evropské občanství, které máme díky Lisabonské smlouvě a je to nástroj, který vyjevuje, že zde existuje ještě celá řada technických potíží a překážek, které mají i finanční dopady na ty angažované Evropanky a Evropané, Evropany, kteří mm, Eh, chtějí eh, v Evropské unii to či ono zlepšit navzdory překážkám. Chtěla bych tedy poukázat na aktuální občanskou iniciativu eh, věnující se ochraně eh, vod, eh, která již překonala prach jednoho milionu lidí, ale má ještě velký manevrovací prostor. Ta iniciativa bude trvat až do září a je zde velká šance, že bude překonána i dvoumilionová hranice, tedy že získáme ještě širší podporu. To znamená, že evropské občanství je něco živoucího, ale potřebuje to čas. Musíme to podporovat, musíme vyhledávat eh, všechny eh, možnosti, které se nám skýtají a lépe je eh, umět využívat. Několik drobných poukazů E, ještě na e, ty otevřené otázky. Například v oblasti e, justiční se zasazujeme za posílenou přeshraniční spolupráci se soudci, státními zástupci a vyššími soudními úředníky i soudními čekateli a referendáry, všemi těmi, kteří se zabývají evropským právem, protože Oni musí to evropské občanství eh, v každodenním eh, životě a dopadu na život lidí eh, dokonale znát. A proto jim musíme umožnit, aby se všichni tito odborníci orientovali dokonale. Musíme investovat do dalšího vzdělávání těchto odborníků a navzájem si je vyměňovat. Další aspekt této souvislosti je eh, program Erasmus. Tady eh, je nutno zajistit srovnatelný výměný program nejenom pro studenty, ale i eh, pro učně a e, maximum občanů, e, tak e, aby zde existovala motivace a také nabídka cestovat a působit přes hraničně byla naplněna životem. Jose Aguilar to již zmínil za výbor Libe. Velmi důležité jsou také informace. Kdo v Evropě ví, co znamená být evropským občanem nebo unijním občanem a že to je něco dodatečného, něco navíc, něco pozitivního. A eh, to, je, to vlastně také vymezuje prostor tohoto eh, dnešního slyšení, abychom eh, měli možnost vyslechnout i vaše podněty, vaše návrhy, nápady a zcela konkrétní eh, podněty. V tomto ohledu eh, přeji vám a nám eh, všem mnoho úspěchu na tomto slyšení. Děkuji. Regner. Děkuji, paní kolegyně Regner. A nyní si vyslechneme ředitele DG Justice, justice, paní Lebeil. Děkuji mnohokrát. Děkuji, je mi potěšením být na půdě Evropského parlamentu, oslovit občany. Navíc jde o společnou iniciativu třech výborů Evropského parlamentu a Evropské komise. A myslím si, že je dobré, abychom se v tuto chvíli zamysleli nad tím, co občané potřebují, co by se pro ně mělo dít v Evropské unii. A to právě rok před volbami do parlamentu. Možná si vzpomenete, že v roce 2010 jsme vydali zprávu o občanství a tam jsme navrhli 25 opatření ke zlepšení občanství v Evropě. Mezitím byla odvedena spousta práce na tomto poli. Například pokud jde o legislativní balíčky, které se týkají přeshraniční zdravotní péče, trestně právní zodpovědnosti, politických práv a podobně. Myšlenka Evropského roku občanů se vyvinula právě eh, z těchto iniciativ a dnešní slyšení je vlastně první eh, takovou iniciativou Evropského roku občana. Já se dnes budu snažit vás poinformovat o výsledcích veřejných konzultací k občanství. A možná si všimnete, že je to velice zajímavé téma, rozhodně je to inspirace pro všechny ty aktivity, které bychom rádi eh, v tomto roce zahájili. A první prvek, na který upozorní občané, když se jich ptáme, co pro ně na evropské úrovni můžeme udělat, je často eh, tedy odstranění administrativních překážek, které souvisí s právem volného pohybu. Jde o překážky, které vznikají ve chvíli, kdy se přestěhují do jiného členského státu. Jsou tu administrativní bariéry, nepřehledné administrativní postupy, zdlouhavé postupy a oni se ptají, co pro ně můžeme v tomto ohledu udělat. Chtějí po nás abychom odstranili administrativní zátěž při získávání trvalého eh, pobytu, eh, dokumentů o občanském statutu a identifikačních průkazů. Často se na nás také obracejí občané s postižením a my musíme hledat způsob, jak zajistit že občané s postižením mají přístup ke všem těm požitkům, na které mají nárok, i v případě, že se přestěhují do jiného členského státu. Zase by to měla být jednoduchá procedura s použitím invalidního průkazu, který mají. A e, další téma, na které občané upozorní, se týká zaměstnanosti. To vás jistě nepřekvapí. E, máme 25 milionů nezaměstnaných v tuto chvíli, procházíme krizí a navzdory této vysoké míře nezaměstnanosti přesto chybí v některých oborech pracující. Na to je často poukázáno a já si myslím, že v příští zprávě bychom se měli soustředit na to, jak umožnit evropským občanům eh, co nejefektivněji využít evropského trhu práce. Použiju jeden příklad. Současná evropská legislativa zaručuje dávky v nezaměstnanosti na tři měsíce i poté, co se přestěhujete do jiného členského státu, ale najít novou práci během tří měsíců, to není nic jednoduchého. Obvyklou lhutou pro získání nového místa je 16 měsíců. Tím nechci říct, že bychom měli vyplácet dávky v nezaměstnanosti 16 měsíců, ale možná, kdybychom to prodloužili na 6 měsíců, tak aby občané měli větší šance najít si práci v jiném členském státě. A další prvek, který byl také zmíněn v procesu veřejných konzultací, se týkal informací. Pan předseda už na tom upozornil. Chybí dostupné informace nejenom o tom, jak funguje Evropský parlament, ale také jaká práva mají lidé. a chybí také povědomí o tom, co všechno, čeho všeho můžete dosáhnout na základě práv, který máte, která máte. My jsme provedli průzkum eh, s použitím eh, instituce Eurobarometr a eh, z tohoto průzkumu vyplynulo, že jeden ze tří evropských občanů už nyní tvrdí, že je dobře informován o svých právech, což je pět, o pět procentuálních bodů víc než v roce 2007. Je to tedy pomalý pokrok, žádná revoluce. Ale to nestačí. A proto si myslím, že rok občanů musí přispět také k tomu, aby se občané dozvěděli víc o svých právech. Je jedna věc vytvářet práva pro občany, ale pokud o nich nevědí, tak to vlastně nemá smysl. A jakmile znáte svá práva, je potřeba vědět, co, s nimi, co si s nimi můžete počít. A Eurobarometr ukázal, že 25 respondentů se považuje za slušně informovaného, to, pokud je o to, na co mají nárok. Zatímco tady z toho vyplývá, že 75 eh, nemá ponětí. A to je tedy velice důležitý aspekt na kterém bychom měli pracovat. Nestačí občany informovat o jejich právech, ale také bychom jim měli jasně vysvětlit, čeho všeho mohou dosáhnout na základě svých práv. Další aspekt, který vyplynul z tohoto procesu konzultací, se týkal politických práv a to je velice důležité v tom předvolebním období, a respondenti v rámci tohoto procesu konzultací odpovídali na otázku, považujete za normální, že ve chvíli, kdy se přestěhujete do jiné země, ztratíte automaticky právo hlasovat ve své rodné zemi? A samozřejmě více než 30% lidí odpovědělo, že jim to správné nepřipadá. A to je zase tedy úvaha, nad kterou bychom se měli zamyslet pobyt v jiné evropské zemi neznamená, eh, že zpřetrháte všechna pouta se svou rodnou zemí. Tak, jak tomu doposud bylo v minulosti. A to bude tedy další důležité téma, na které musíme pracovat. Je to také citlivé téma. Tím jsem tedy schrnula některé výsledky, které vyplynuly z procesu veřejných konzultací. Toto slyšení je pro nás velmi důležité, protože nám umožní vyslechnout si vaše nápady a zapracovat je do, prá- do zprávy komise, kterou komise vyprat- zveřejní 9. května. A já vám pro dnešek přeju zajímavou debatu a těším se na myšlenky, které z ní vyplynou. Děkuji. We thank you, madame. Děkujeme vám, madame Lebail, jménem komise která spolu eh, pořádá toto důležité shromáždění o eh, občanství Evropské unie. Všichni zdůrazňujeme stejné zásady. Musíme oslovovat lidi a musíme eh, jim dát najevo, že Evropská charta základních práv je zde natrvala, natrvalo, zakotvuje práva pro všech 500 milionů evropských občanů, které zastupujeme. A to je přesně Eh, idea Evropské unie. My jsme tedy vytvořili eh, půdu eh, pro otevření panelu, pódiové diskuse. A dovolte ještě připomenutí všichni hosté, kteří navštěvují prostory Evropského parlamentu, by si měli ponechat své beče až do okamžiku odchodu. Jinak budou muset projít opět identifikačním procesem. Tak prosím, abyste si své badge eh, ponechali viditelně. A ještě bych chtěl říci, že eh, v jednu hodinu 13.00 eh, bude podáván lehký oběd před sálem, v němž probíhá toto slyšení. A nyní jsem si jist, že se otevře Eh, a rozvine eh, velmi živá debata. Zahajuji první eh, panelovou diskusi a chci pozvat pana Filipa Bulanda, poslance Evropského parlamentu, aby předsedal tomuto, této panelové diskusi kde vystoupí paní Anna Maria Koraca Bild a pan Michael Cashman, rovněž člen Evropského parlamentu. Prosím, abyste zaujali místo za předsednickým stolem a také pan um, Kamalit Barat, předkladatel petice. Prosím, abyste rovněž zaujal místo za předsednickým stolem. Dále pol Nemec, ředitel pro základní práva občanství, generální ředitelství pro spravedlnost. E, dále e, paní McDonald, Evropský institut univerzity v Leidenu. a paní Adina Joana Valian, poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka pro zprávu o občanství EU. To bude tedy složení této panelové diskuse, která bude trvat asi hodinu. A bude se věnovat eh, tématu posilování občanství Evropské unie a poté zahájíme eh, diskusi s vámi. Děkuji vám zatím. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais Krásný dobrý den. Nejprve jsem chtěl poděkovat panu Lopesu Aguilarovi, paní Regnerové a, a paní Lebaj za e, to vstupní kolo. Tady si vyslechneme členy parlamentu, odborníky, předkladatele petice a reprezentanty určitých institucí, e, protože budou hovořit vlastně o otázkách týkajících se všech občanů. Budou totiž hovořit o právech garantovaných smlouvami pro všechny občany, protože nemáme dostatek e, místa na tribuně. Určití e, řečníci se posadili blízko nás co se týče evropského občanství, eh, které bylo vytvořeno unijním občanstvím ve Maastrichtské smlouvě 12 členskými státy, které tehdy byly členem. Eh, myslím si, že to eh, nehraje roli protože máme tak rozdílné a tak bohaté jednotlivé národní či státní příslušnosti. A jde o to, aby tady existoval volný oběh zboží služeb, ale také volný oběh pro občany. A my eh, vlastně eh, kontrolujeme pravidelně obtíže, které musí překonávat evropští občané, a kteří jim, kteří musí překonávat určité překážky tomuto volnému oběhu a volnému pohybu osob. Jsou nejrůznějšího charakteru, jsou to také rodinné problémy týkající se rozvodu, důchodu, dostávání penzí, eh, vše to eh, zajímá, eh, vychází z té zásady, že lze žít na celém teritoriu Evropské unie. A prostředky, které lze nabízet evropským občanům, jsou různé povahy. Samozřejmě tady máme petice, Máme tady Evropskou komisi, máme tady eh, evropské iniciativy občanské, což bylo dáno k dispozici už rok evropským občanům a eh, tyto iniciativy podporují eh, poslanci evropští, kteří byli zvoleni do parlamentu. A v Evropském parlamentu se také snažíme řešit tyto problémy, s nimiž se evropští občané potírají a potýkají. Eh, čili eh, jedná se o veškeré aspekty evropského občanství a eh, na základě příspěvků našich řečníků budeme mít jistě zajímavou debatu, která eh, potrvá až do 13 hodin. Takže než abychom čekali ještě více, nechci to prodlužovat, dám slovo hned kolegyni Adině Joany Valeán, poslankyně Evropského parlamentu, zpravodajce pro zprávu o občanství Evropské unie za rok 2010. Máte slovo na pět minut, prosím. Děkuji. Dovolte mi začít tím, že je pro mě velkým potěšením tady s vámi dnes hovořit. Já jsem v Evropském parlamentu začala působit v roce 2007 jsem zástupkyně jednoho z nových členských států, jsem Rumunka. To znamená, že jsem na vlastní kůži zažila, jak tedy ta snaha stát se evropskou zemí změnila moje zemi k lepšímu. To samozřejmě znamená nejenom příležitosti, ale také zodpovědnost. Nebudu hovořit o těch přínosech, ty ostatně znáte, ale soustředím se na těch několik bodů, které náš život stěžují. Pracovala jsem dvě zprávy na toto téma, na téma volného pohybu občanů a setkala jsem se s několika společnými rysy. Za prvé, pokud jde o problematiku volného pohybu. To všem připadá jako základní lidské právo pro evropské občany. Bohužel však směrnice o volném pohybu vstoupila v platnost před osmi lety a stále ještě nebyla implementována většinou členských států. Většina stížností se týkají práva pobytu dalšího tři měsíců, práva vstupu, práva povolení k pobytu, práva rodinných příslušníků, to jsou tedy všechna ta základní práva, která by měla zajišťovat, že budeme cestovat po Evropě volně i se svými rodinnými příslušníky. Když říkáme... Believe me, I'm tired of saying it too. However, implementing legislation correctly is just a part of it all. More important is that citizens know and exercise their rights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 I rest here. Thank you. Merci, Madame Valian, pour... Děkuji vám mnohokrát, Madame Valian, a nyní pozvem Michaela Kašmana, člena eh, výboru petičního a zároveň také výboru pro vnitřní záležitosti a bezpečnost a zároveň také společenství pro lesbičky a geje. Děkuji ti, drahý Filime, děk, děkuji. Um. Doufám, že se e, dokáží držet svého časového e, limitu. Chtěl bych se zaměřit na svobodu pohybu, svobodu um, usazování se a také eh, na další případy. Eh, dovolte, abych eh, pochválil tu občanskou iniciativu a její roli v rámci petičního výboru když eh, se občané eh, stýkají s eh, poslanci Evropského parlamentu, tak se seznáva, seznamujeme s realitou díky nim, hm, my jako poslanci a e, také, aby občané měli přístup k e, tvorbě politiky a pochopili, čím se zabýváme, je nezbytné, aby měli přístup ke všem dokumentům, které produkují e, nebo vlastní tři evropské instituce. Existuje o tom i příslušné nařízení. A rád bych také složil tribut paní Emilie de Capitani, je Eh, vlastně eh, původcem eh, toho volného přístupu k dokumentům. On se o to zasloužil. Takže já vítám toho čeho se paní Valian eh, již dotkla, a eh, eh, sice zákaz diskriminace rodin stejného pohlaví. Dotkla si se i některých mýtů, a sice to, toho, že by to vnucovalo Evropské unii mm, nějaké zákony, vůbec ne. Pouze to umožňuje volný pohyb, což je velkým výdobytkem Evropské unie a zajistí to také, že stávající registrovaná partnerství a manželství jsou uznávána i v jiných členských státech, tak jak je tomu i ve vztahu k jiným právním dokumentům vydaným eh, Evropským členským státem. Takže dokází k zákazu diskriminace. Je nutno zdůraznit, že v dnešní Evropské unie osm zemí, to znamená včetně, doufejme, Francie a Spojeného království, umožní zanedlouho eh, eh, sňatky stejného pohlaví, ostatní eh, pak partnerství nebo společné bydlení. A když se podíváte na Eh, eh, tyto země, tak zjistíte, eh, že zákaz takovýchto svazků v jiných zemích je nepřijatelné. Dále další otázka je problematika vlastnictví majetku ve Španělsku a také právo na nápravu. Mnoho tisíce lidí v uplynulých letech se stalo obětmi stavebních skandálů ve Španělsku. Eh, Snažili se získat potřebná povolení pro eh, své stavby, eh, ale někdy jim například stavební povolení bylo odňato poté, co již budova byla postavena nebo jim byl odňat pozemek z důvodu mm, urbanistického rozvoje. Ten rozvoj pak proběhl, ale Ehm, ty eh, petičníci z toho neměli žádný zisk, pouze eh, nepříjemnosti. Byli vystěhováni například z mm, eh, majetku nebo nemovitosti, kterou si zákonně zakoupili. Dále je tady problematika týkající se eh, eh, pobřežních eh, komunikací. Tím se zabývá parlament a doufejme, že vzejde z této práce spravedlivé usnesení. Milý Filipe, jestli mi ještě dovolíš, tak bych závěrem zmínil něco, co je poněkud úsměvné, byť je to velmi vážné. Byl to pre- předseda parlamentu, který byl můj koordinátor ve výboru Libe a já jsem mu předložil otázku repatriaci eh, ostatku lidí, lidí, kteří eh, zemřeli v jiné zemi a on řekl, Kešmene, pouze ty můžeš začít eh, pracovat, nebo jsi schopný pracovat pro lidi, kteří už tě nebudou ani moci volit. Nutno říci, že ten problém je zásadní a budu velmi stručný. V této chvíli, jestliže umřete v jiném členském státě, který není vaším domovem, tak překážky, byrokracie, bolest a utrpení, který eh, vaše rodina, vaši pozůstalí musí projít, aby eh, eh, navrátili vaše ostatky do země vašeho bydliště, se bohužel dotýkají života mnoha lidí. Já jsem zažil případ, kdy jeden syn manželů eh, zemřel během eh, jeho první dovolené eh, ve Španělsku. Předložili ten případ parlamentu, stálo je to mnoho peněz, aby vůbec to tělo mohlo být uloženo do rakve, pak museli zajistit celou řadu povolení a projít různými byrokratickými procesy a skutečně ta úzkost a bolest, kterou museli zažít, to, to to nepřeji eh, nikomu, ale málo se změnilo. Zdá se, že máme naprostou svobodu pohybu až do okamžiku eh, smrti. Eh, já se domnívám, že svoboda pohybu by měla trvat až do našeho návratu trvalého, na místo trvalého odpočinku. Jak jsem již uvedl, jednalo se Jedná se o podněty, které předkládají občané a za nimiž stojí občané a proto pro ně musíme udělat maximum. Děkuji vám. Merci, monsieur Cashman, pour votre intervention. Děkuji vám, pane Kašmane, za váš příspěvek eh, který tedy opravdu udělal veliký oblouk a nyní dám slovo eh, mé kolegovi Ani Marie Kazip, která je členkou komis výboru Libe a výboru pro vnitřní záležitosti a zároveň se obírá obtížemi vnitřního trhu. Dám ti slovo, máš pět minut. Dnes ráno, když jsem přišla do parlamentu, Eh, tak jsem se velice těšila, že začnu dnešní den tím, že se s vámi sejdu, protože jedna z naší největší povinností a eh, zároveň výzev je prostě eh, setkávat se s evropskými občany. Já se cítím jako evropská občanka. Proč hovořím francouzsky? To bylo pro tebe já jsem Italka, mám britský pas, žiju ve Švédsku. Studovala jsem ve Francii, eh, mám bakalářský titul z Francie, mám dva podniky v Itálii, které jsem řídila ještě předtím, než jsem se stala europoslankyní. Za europoslankyni mě zvolili Švédové a posledních 20 let jsem strávila studiem prací v různých evropských zemích. Takže já si uvědomuji, s jakými problémy se evropští občané potýkají a co je třeba řešit. Například je obtížné přeregistrovat si auto v jiné zemi, nebo eh, aby váš diplom byl uznán. Všechno to souvisí tedy s tím, že chybí informace že není povědomí a souvisí to s tím také, jak se chovají orgány místní zprávy. Abychom zlepšili legislativu, abychom bojovali s touto fragmentací, protože občané chtějí větší harmonizaci, společná pravidla a tak dále, není to jednoduché ve chvíli, kdy v časech hospodářské krize vlastně národní vlády zavádějí další překážky, protekcionářská opatření a tak dále. Nicméně já myslím, že musíme spolupracovat. Řešení krize nespočívá v tom, že budeme mít víc hranic, víc překážek. A to jste nám ostatně řekli i vy v procesu konzultací. Já jsem ráda, že znovu otvíráme problematiku eh, směrnice o spotřebních právech, tedy to reklamační právo 14 dní, které bude automatické. A řešíme i další zásadní záležitosti. Ale především bychom tedy eh, měli pracovat na tom evropském příkazu pro ochranu obětí eh, trestné činnosti který zahrnuje právo na překlad, právo na právní zastoupení. Patří tam i, do tohoto balíčku patří i konzulární práva, která umožňují volně cestovat. Já teď tedy pracuji konkrétně na té eh, směrnici o spotřebních právech. A teď si představte, že když si koupíte dovolenou v jiném členském státě, zaplatíte dvakrát tolik, než kdybyste si ji koupili doma. A na tom všem tedy pracujeme. Vrátíme se také problematice přístupu veřejnosti k dokumentům. Jak už na to upozorňovala kolega Kušman. Já myslím, že skutečným problémem je implementace evropské legislativy v jednotlivých členských státech, nejenom na té centrální úrovni, ale především na úrovni místní zprávy, která nerozlišuje mezi občanem z třetí země, je-li to Bulhar nebo Rumun, a neuvědomuje si, že tato osoba má úplně stejná práva jako eh, domorodec. A máme za sebou tedy eh, všechny ty problémy s uznáním šenkenského prostoru a tak dále. Já si ale myslím, že je třeba zaměřit naše úsilí především na orgány místní zprávy. Já mám plná zuby toho, když to lidé pořád schvál, svádějí na Brusel. Je také třeba lépe spolupracovat s národními parlamenty, s místními orgány. Protože jinak to nebude fungovat. Vzhledem k tomu, že já vlastně každý den řeším ty kulturní rozdíly mezi severem a jihem Evropy, musím říct, že to existuje zásadní míra nedůvěry. já jako občan si vždycky myslím, že moje země to dělá nejlépe. A nechce se mi věřit tomu, že by to jinde mohlo být lepší. A je třeba tedy eh, toto kulturní eh, tabu nějakým způsobem odstranit, protože eh, volný pohyb, možnost volného pohybu je rozhodně přínosná. Nám se například podařilo nyní dosáhnout volného pohybu pacientů. A to bylo velmi náročné. Bylo třeba překonat určité kulturní stereotypy a nechuť. A přesto tedy například zůstává problém s léčivy. Nemůžete si stejné léky koupit v zahraničí, protože tam se jmenují úplně jinak, případně nejsou volně v prodeji. To znamená, že ve chvíli, kdy máte cestovat hned, máte také obavy. A konečně, pokud jde o základní evropské právo, patří k němu právo volit. Já volím jak v Itálii, tak ve Švédsku a jsem na to hrdá. A apeluji na vás, abyste toto právo volit opravdu využívali, protože ve volbách do Evropského parlamentu eh, pravidelně volí jen velmi málo občanů. A přitom vy jste vlastně naši kolegislátoři. Vy eh, svým hlasováním ovlivňujete podobu legislativy v Evropě. A navíc tedy pokračuje eh, v, té, v prosazování toho, že naše hlasování do Evropského parlamentu musí být veřejné. Někdo tady prosazuje tajné. A konečně je třeba, abyste se vy obraceli na nás jako na europoslance. Například prostřednictvím sociálních eh, médií, protože potřebujeme prostor, kde se můžeme setkávat. Passion fait déborder. Děkuji mnohokrát. Tvá vášeň tě opět naplnila, ale je to důležité eh, být takto natřená pro záležitosti evropské občanství. A nyní eh, požádám pana Gamalžita Barata, který předkládá předložil petici týkající si práv občanů a práv rodin na volný oběh eh, občanů v Evropské unii. Eh, zvládnete to za pět minut? Předně chci poděkovat eh, pořadatelům za tuto příležitost promluvit. Chtěl bych se dotknout tří bodů a také z mého pracovního a osobního života. Jsou to vlastně mé zkušenosti, když jsem usiloval o získání šengenského víza pro svou manželku. Předně bych chtěl pohovořit o problémech, eh, eh, které jsem měl, když jsem žádal o vízum pro svou indickou manželku. Tehdy měla indické eh, manželství. Dále občanství. Dále bych chtěl hovořit o školství a za třetí o roli místních orgánů. We as a family decided just to take a Naše rodina se rozhodla eh, pro eh, eh, dovolenou a jelikož moje manželka měla indické občanství, tak patrně potřebovala výzum, proto jsem provedl určité rešerše, jak získat pro ní výzum Zdalo se to poměrně snadné. Nicméně teorie eh, eh, v praxi nefungovala. Já jsem eh, se snažil zorientovat se na webové stránce, našel jsem příslušný orgán, navázal jsem korespondenční kontakt a nyní začala moje frustrace, protože oni žádali po mně nejrůznější e, e, doklady a údaje o mé manželce, včetně bankovních údajů. E, bylo nutno prokázat, že má v Británii práci, potřebovali pojistku mého auta, registraci mého vozidla a pak a samozřejmě jsme museli složit administrativní poplatky, to bylo to byl skutečně vrchol a pak další frustrace eh, bylo dlouhé eh, čekání. Ten příslušný eh, úřad vyřídil denně pouze 60 žadatelů a tak jsme se museli za rozbřesku zařadit do dlouhé fronty a čekat až na ně nebo až na nás přijde žada. nejhorší bylo počítat ty eh, lidi eh, ve frontě a doufat, že se ještě dostanou na řadu. Eh, po dvouhodinovém čekání jsem se dostal do kanceláře, kde seděl úředník. Vysvětlil jsem jí, že podávám žádost v rámci svobody pohybu, směrnice o svobodě pohybu, ale ona trvala na tom, abych předal bankovní výpisy mé manželky, dopisy zaměstnavatele, pojistku automobilu, registraci e, automobilu. A v té chvíli jsem neměl e, e, na výběr. protože e, jsme e, e, měli již objednanou dovolenou, místo na trajektu, hotel a tak dále. Takže jsem tím projít musel. Pak jsem z Londýna se vracel domů do jiné části Velké Británie. Napsal jsem ale ještě cestou e-mail mému poslanci a pak jsem čekal na jeho odpověď dva, tři týdny, nic se nestalo. A pak jsem si řekl, musím to nějak sám vyřešit. Opět jsem si zapnul internet, Google, Yahoo, jakkoliv to nazveme a zjistil jsem, že můžu poslat petici parlamentu. Prošel jsem těmi možnostmi. Prošel jsem celým tím procesem a řekl jsem si, že eh, podám stížnost na porušení smlouvy v Londýně u belgického konzulátu a konzulární webová stránka vám nyní dává opci je osobně navštívit, sjednat si termín ale s eh, dodatkem, že pokud eh, chcete si s námi eh, sjednat termín, tak to bude trvat velmi dlouho a tak dále, ale chcete-li mít rychle vyřízenou žádost, tak se obraťte na naši partnerskou kancelář A tato partnerská kancelář se ovšem eh, zabývala zcela jinými věcmi a občanské záležitosti byly až na eh, posledním eh, místě jejich zájmu. Opět jsem se podíval na jejich webovou stránku a vše, co jsem tam našel o volném pohybu, byl odkaz na vízovou sekci tím jsem se pak dostal eh, k 47 stránkovém eh, dokumentu v PDF. Byla to Evropská směrnice o volném pohybu. Jde tedy o to, jak má občan rychle eh, nalézt řešení. Pokud jste prošel studiem práv, tak se toho doberete, ale Eh, pokud ne, tak nikoli. Pokud eh, se v tím, tím ještě zabýváte hlouběji, tak eh, se můžete dopracovat i k mm, stati, která se zabývá rodinnými příslušníky, ale to je rovněž velmi zdlouhavá záležitost a všude je nutno složit správní poplatky. Takže bylo to mnoho stresu, stresu a potíží a proto jsme Eh, příští rok se rozhodli, že pojedeme do Amsterdamu, abychom tam oslavili eh, eh, naše výročí uzavření manželství. Opět jsme, hm, opět jsme ehm, se rozhodli projít tímto, procese, tímto procesem. Ehm, Nicméně hm, postup. 46 minut předtím, než jsme nastoupili do letadla, nás znovu zavolali na konzulát v Birminghamu a předali nám vypracované dokumenty, které platily 70 hodin. Takže, jak vidíte, ono to opravdu všechno může fungovat. Výhodou asi bylo to, že konzulát v Birminghamu nevyřizuje tak velký počet žádostí o výzum. Nevím, čím jiným by to mohlo být. A ještě druhý bod, Jsem ve správní radě eh, druhého stupně základní školy v našem sousedství a proto jsem měl možnost vědět, na koho se obrátit. Obrátil jsem se tedy na příslušného, příslušnou zástupkyni městského úřadu, která ověřuje kvalifikace. A Eh, zeptala, položila jsem jí jednoduchou otázku. Uvědomují si britští studenti, že mají v rámci eh, práva na volný pohyb právo studovat eh, univerzity v zahraničí, a to v situaci, kdy, jak víte, na domácích univerzitách se ty poplatky mohou ročně vyšplhat až na 9 tisíc liber. A ukázalo se, že žádný ze studentů neměl ani ponětí, že má tuhle, tohle právo a možnost studovat zahraničí, pokud na těch zahraničních univerzitách jsou volná místa. Přitom jde o studenty, kteří studují na výbornou, umí eh, vyhledávat informace. Eh, na škole mají eh, v osnovách něco, čemu se říká občanská výchova, hospodářská výchova a tak dále ale o evropských záležitostech se nic moc nedozví. Rozhodně ne ve škole, spíš tedy v těch velmi protievropsky zaujatých britských médiích se toho dozví víc. A já musím říct, že tento pohled mi přijde téměř hostilní. Pokud se nám podaří mezi těmito studenty vzbudit zájem, ukázat jim, co je možné, tak by to mohlo být užitečné. Nicméně je třeba překonat jednu zásadní překážku. V tuto chvíli, kdo si v Británii jako student můžete opatřit půjčku na studium na univerzitě, Ovšem tuto půjčku dostanete pouze, pokud si vyberete eh, univerzitu ve Spojeném království. A pak ji samozřejmě musíte splatit. Ale eh, než si ji vezmete, musíte zaplatit určité správní poplatky. Ovšem existuje určitá skupina velmi sociálně znevýhodněných studentů, kteří si nemohou dovolit ani tyto poplatky a jsou v pasti. Jim by pomohlo studium v zahraničí. A přitom, kdyby, měli, kdyby působnost této studentské půjčky byla rozšířena na celou Evropu, bylo by to jistě mnohem lepší. máme iniciativy, které to umožňují, například Youth on the Move, Mládí v pohybu, kde tedy 20% prostředků v rámci této iniciativy jí má být věnováno právě na eh, studium v zahraničí. A je důležité, abychom tyto prostředky zamířili především na ty znevýhodněné studenty, ne na ty, kteří si to mohou dovolit. Ovšem, pokud eh, musíte překonat ty základní správní poplatky, abyste vůbec vstoupili do systému, tak to logicky ti znevýhodnění studenti nebudou. Výbor regionu vypracoval zprávu, ve které hovoří o tom, jak důležité je ty informace o Evropě šířit na úrovni místní komunity. Já pracuji v místním zastupitelstvu, ale lidé ani nevědí, komu volat, když, lidé, promiňte, vědí, komu volat, když si stěžovat na veřejné osvětlení, odvoz odpadků a podobně. Je to tedy ve Warwickshire. A my jsme zavedli před pár lety Eh, jednotné telefonní číslo, jednotnou telefonní linku, na které jste mohli řešit všechny záležitosti, které souvisí s veřejnými službami pro občany. A já myslím, že ve chvíli, kdy hovoříme o iniciativách jako je Europe Direct a podobně, tak by bylo dobré, aby vlastně i tyhle informace byly k dispozici na úrovni místní zprávy. Někdo tady říkal, že orgány místní zprávy všechno rády svádějí na Brusel, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy je ta místní zpráva, která je hladová po jakýchkoliv finančních injekcích, přijme peníze z Bruselu, tak už se to nebude moci dovolit říct. Děkujeme vám mnohokrát za toto svědectví. Já jsem vám dal také víc času, eh, protože nejste zvyklí jako poslanci hovořit eh, v omezeném čase a eh, v mm, těch emocích, v kterých jste to zažíval a popisoval, to jistě nebylo snadné, ale zároveň bylo zajímavé dovědět se, co prožívá Eh, každodenně evropský občan. Hovořil jste o celé řadě nařízení, eh, které tady existují pro usnadnění výměny eh, mezi studenty, mezi jednotlivými státy. To jsou ustanovení, které fungují velice dobře a ty by měly umožnit vlastně posilovat v naší mládeži tohoto evropského ducha. Vy jste perfektně popsal administrativní překážky, ke kterým mohou, eh, které mohou nastat a které potom přivodí veliké zklamání. A mm, co se týče problému sdělovacích prostředků, možná, že to tak nejsou národní, ale spíše lokální sdělovací prostředky, mají často problém pochopit Evropskou unii. To znamená, že se jim nedaří vlastně tolik vysvětlit, co znamená Evropa. Mm, a ještě jednou vám tady děkuji za toto vaše svědectví a teď si eh, dám Teď se dovolím dát slovo panu Tony Venábel, řediteli Evropského střediska pro občanskou akci. Je to výkonný ředitel irské agentury Citizens Information Board a potom si vyslechneme Tony McQueena, tedy pardon, to je výkonný ředitel irské agentury. Máme ho tady. Ano, promiňte, já jsem vás neviděl. Mezitím pan Kašman se zaobíral těmito záležitosti, takže nejprve dávám slovo to Nimu Venablovi. Nevím, jak si tedy rozdělíte mm, vaše dobu, ale rozdělte to prostě nějak na půl. Já navážu hned na to, co jsme slyšeli od eh, občana, který předváděl, podával petici. My jsme si uvědomili tento problém. Máme Evropské centrum, kde působí 60, působí 60 právníků, ročně vyřeší 17 000 žádostí. Celá řada těchto žádostí nebo otázek souvisí s tématy, eh, které už to byly zmíněny. Například eh, uplatnění směrnice 2004-38 a podobně. 15% těch dotazů je skutečně problematických a měly by vést až k řízení pro porušení nebo k efektivnějšímu řešení problému minimálně. My jsme e, založili takzvanou kliniku pro řešení těch nejzávažnějších případů. Spolupracujeme s nevládními organizacemi po celé Evropě, protože si myslíme, že situace kolem lidských práv v Evropě se zhoršuje. To, myslím, tady už zmínil skoro každý. Já k tomu chci dodat něco trochu jiného. Kladu si otázku, jestli náhodou kvůli třísce v oku neopomíjíme les. Tento Evropský rok občana by měl především vést k k většímu povědomí o chartě evropského občana. Na co ji potřebujeme? Aby vlastně lidé věděli, co to je být evropským občanem. Ono to zní hezky, ale jakmile uh, trošku jdete pod povrch a snažíte se zjistit, co vlastně se lidé uh, představují pod tímto termínem, nedostanete jasnou odpověď. jsme v situaci, kdy všichni víme, mm, jak vypadá mražené jídlo, co, jak by mělo vypadat, ale už se nemůžeme být jistí, odkud dorazilo a co obsahuje. A i v tomto ohledu je třeba zvyšovat povědomí. Za druhé, potřebujeme větší míru synergie mezi institucemi. Komise zavedla tedy ten, eh, to jednotné informační místo, One Stop Shop, což je velice dobré, ale ta eh, legislativa je stále rozdrobena po eh, nejrůznějších direktorátech. Evropský parlament se často na věci dívá jinak. A přitom je potřeba, abychom měli nějaký pevný rámec. A třetí důvod, který s tím souvisí, souvisí s fragmentací institucí. A z tohoto důvodu je velice obtížné mimo Evropskou unii vytvořit eh, voličskou základnu pro myšlenku evropského občanství. Totež se týká akademických pracovníků. Právníci, filozofové, sociologové a podobně nejsou schopni se nějak dohadnout a pracují odděleně. A z toho důvodu vlastně ten ideál evropského občana zůstává abstraktní. My tedy doufáme, že právě na závěr toho roku evropského občana například bude zveřejněna taková evropská charta. Co by v ní mělo být? Za prvé, právo občana být informován o tom, jaká má práva, jaká má práva přístupu k evropským institucím a jak se může efektivněji zapojit jako aktivní evropský občan. Čili ta charta by se měla opírat o tyto tři základní práva, právo přístupu, právo usazení se, právo zapojení se. Ve chvíli, kdy se tím začnete zabývat vážně, zjistíte, že ta definice evropského občana je vlastně příliš restriktivní a opírá se především o negativní vymezení, tedy nediskriminace vůči něčemu. A Celá řada komponentů občanství sice existuje, ale je třeba jich přidat víc. Já se chci zmínit o třech z nich. Za prvé, pokud je o práva. Ta charta by neměla přicházet s novými právy, ale spíše prosazovat eh, skutečné uplatnění k těch, která máme. My jsme upozorňovali v našich zprávách na mezery, které existují v uplatňování evropských práv. Například nechápeme, proč by komise měla zvýhodňovat eh, tedy měla mít daleko důraznější pravomoce ve chvíli, kdy chrání konkurenceschopnost evropských podniků a méně průrazná práva tam, kde chrání práva evropských občanů. Tady tady už spolupracujeme s příslušnými evropskými komisaři a chystáme se to řešit právě v té chartě. Access is yes, uh, we agree that further progress has to be made Dále je třeba zlepšit přístup k dokumentům, tak abychom měli skutečnou svobodu pohybu informací. Podobně jako uh, předchozí mluvčí, i my zápasíme ve chvíli, kdy se snažíme dohledat informace ke zdroji a lobujeme. Pět let jsme komisi žádali o dokumenty, které potvrzují uh, opt-out zpráva eh, z Charty o základních lidských právech. Ombudsman se o neochotě komise vyjádřil velmi kriticky. Teprve poté nám komise dala k dispozici eh, všechny ty dokumenty o opt-out, které má Spojené království Česká republika a Maďarsko eh, s ohledem na tuto právu, na chartu základních lidských práv. Nemůžeme také eh, čekat, že vláda na domácí půdě bude hovořit o demokracii, ale pak bude něco dojednávat za zavřenými dveřmi eh, v Bruselu, čili musí tu existovat volný pohyb informací, musí to být přístupním na nejrůznějších úrovních, tak aby bylo možné podávat petice, stížnosti a tak dále. Třetí část této charty se zaměřuje na právo zapojit se. Jakmile tedy získáte milion podpisů, máte zbraň, máte, občanskou, máte základ pro občanskou iniciativu. A toto právo, tato zbraň by měla být mm, přístupná i v rámci jiných iniciativ podle článku 11 smlouvy o fungování Evropské unie. Například by mělo být možné volit i do Evropského parlamentu i přes hranice, mít tedy mezinárodní voličské seznamy a tak dále. My na tom všem pracujeme. Chceme iniciovat co nejširší diskuzi a doufáme, že naše myšlenky budou brány dostatečně vážně evropskými institucemi a Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaše návrhy. A nyní dám tedy slovo panu McQueenovi. Je mi potěšením tady být a pohovořit o evropských právech občanách v kontextu roku evropského občana. Připravil jsem si PowerPointovou prezentaci, ale nebudu ji tady promítat, protože těch informací je v ní až moc. Soustředím se pouze na ten jeden slide o demografické situaci v Irsku. Když se totiž podíváme na i vývoj v Evropě v posledních letech a přeshraniční pohyb v Evropě, vidíme, že v Evropě zhruba 12,5 milionu z těch 500 obyvat, milionů obyvatel Evropy se přestěhovalo jinak. Ovšem Irsko je na tom výrazně jinak. Poslední sčítání lidu došlo k číslu 4,5 milionu Irů zhruba a v posledních deseti letech jsme byli cílovou zemí masové vlny migrace a to do té míry, že nyní 12 obyvatel eh, je eh, jiného než irského původu, to je zhruba půl milionu lidí, z toho tedy zhruba 360 tisíc eh, jsou občané Evropské unie z Polska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Bulhorska a z celého evropského kontinentu. A to mělo zásadní dopad na situaci v Irsku. Eh, tato eh, migrace byla motivována především hospodářskou prosperitou v letech 2004 až 2008. A pak tedy po roce 2008 v okamžiku krize se vlastně ty migrační toky obrátily. Irové emigrují z Evropy, ale občané Evropy k nám stále ještě proudí. A to všechno samozřejmě má dopad na myšlenku evropského občanství. V mojí organizaci podporujeme celou řadu nevládních organizací, Máme tedy takzvané CIS, informační výbory pro občany a potom také poradenský eh, servis v oblasti peněžní a rozpočtové. Například v roce 2012 se více než 60 eh, tisíc lidí obrátilo na tu informační službu CIS. A to byli tedy evropští občané, kteří se přistěhovali do Evropy za prací a nyní potřebují mít informace o svých právech. Nezaměstnanost v Irsku v tuto chvíli je 14 a mezi imigranty je to 18 Lidé se tady často ptají na to, mají-li nárok na nějaké sociální dávky a podobně. Dřív ty dotazy před rokem 2008 byly spíše směřovány na právo na zaměstnanosti, po roce 2008 se týkají spíše sociální podpory, přístupu ke službám, protože tady někdy bývá jazyková bariéra, lidé také mají potíže s tím, aby pochopili trošku jinou institucionální strukturu a samozřejmě je tady také problém prosadit tato práva v praxi. Myšlenka evropského občanství je velmi důležitá, měla velice pozitivní dopad v Irsku v posledních 40 letech protože my jsme konečně v Evropě zavedli pracovní právo, které platilo ve zbytku Evropy a to všechno mělo zásadní pozitivní dopad na naše občany. Nicméně ta míra identifikace s Evropou se v Irsku liší podle jednotlivých oblastí a je třeba tedy prosazovat tu myšlenku evropského občanství na bázi principu subsidiarity. Jestliže žijete v Dublinu, v západním Irsku, považujete se především za Ira, Brusel vás nezajímá. Ale pokud chcete pochopit, jaký dopad má evropská legislativa na vás, musíte se zajímat. CIS si povšimla, že jednotlivci jsou znevýhodňováni ve chvíli, kdy jednají s úřady. Já tu budu citovat příklad eh, australského občana, který řekl, že způsob, jakým jsou řešeny stížnosti a odvolání, eh, vede k tomu, že občan je znevýhodněn. Pracovníci veřejné zprávy mají mimořádné výhody, přístup k informacím, a daleko lépe rozumí těm postupům a proto pozitivní diskriminace, eh, která by zvýhodňovala naproti tomu občany, by byla velmi žádoucí. A poslední věc, kterou k tomu řeknu, pokud jde o subsidiaritu a pochopení těch překážek, kterými se potýkáme, je to, že by bylo velice užitečné v Bruselu i na místní úrovni, aby osoby, které jsou zodpovědné za vypracování legislativy na té nejvyšší úrovni, jak si zažili to, jak vypadá ten administrativní proces sám o sobě, jak se vyřizují stížnosti. Merci pour ce témoignage irlandais. Děkuji vám mnohokrát za tuto irskou zkušenost a nyní Alison McDonnell z Leidenské univerzity, eh, která je autorkou Common Market Review, eh, výzkumné práce provádí zejména eh, v oblasti souvislosti práva a občanství. Said what a Děkuji. Já bych chtěla říci jako mý předřečníci, že je pro mě velkou radostí a potěšením být zde. Řeknuli, že eh, chci vnést eh, trochu akademičtější hledisko do diskuse. E, doufám, že neřeknete, že to pak nebude souviset s praxí. Faktem je, že e, mnoho akademických diskusí, alespoň pokud jde o právo, se týkají případů, soudních případů, procesů a ty se zase e, soustředují na konkrétní problém, který je nutno vyřešit. Je zde nebo jsou zde tři e, problémy, které jsme e, e, zaznamenali na akademické úrovni e, a které je nutno vyřešit. První jsou problémy jmén, jak jsou jména tvořená a jak jsou psaná. E, tyto problémy se vynošují již po dlouhá léta. Ještě před obdobím Eh, volného pohybu a tak dále. A pokud jde o judikaturu s tím související, eh, tak eh, to ilustruje nutnost nalézt rovnováhu mezi právy jednotlivých občanů, zvolit si, jak své jméno a jak jej utvořit, zejména když hovoříme o přeshraničních případech, například v případě sňatku, partnerství nebo narození dítěte. A tady jsou obrovské praktické problémy, které mohou vzejít z toho, že mají země různé praxe a e, různá pravidla formování nebo utváření jmen. Musíme ale vyvážit e, práva občanů s tím, co nabývá na významu v posledních letech, určitě od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, totiž totiž eh, členské státy také mají právo na svou národní eh, identitu a to může eh, vést k problémům. V posledním dávném případu Sign Wittgenstein, které, který souvisí s ústavní identitou státu a e, tvorbou jména. Tady e, zjišťujeme, že obecné poznámky k tomuto tématu uznávají, že jakmile se případ dostal e, k soudnímu dvoru, tak soud uznal právo Rakušanů řídit se vlastními pravidly o tom, zdali na základě principu rovnosti lidí eh, existují eh, různé šlechtické tituly ale eh, k tomu není jednoznačná odpověď. Eh, pouze je to ilustrace problému. Eh, druhá oblast, která by vás mohla zajímat, je něco zcela jiného a souvisí s harmonizací soukromého práva. To ani tak nesouvisí s tím, o čem jsme hovořili, pohyb občanů, ale má to dopad na občany, kteří vykonávají Eh, práci na místě a provádějí transakce přes internet. A opět je zde velký problém, obrovský problém eh, při snaze zavést určitou harmonizaci. Ilustruje to problémy eh, legislativního vývoje, když čelíte současně několika cílům Mám na mysli například eh, společné evropské eh, prodejní právo, eh, které zaznamenává již nyní mnoho kritiky. A to proto, že na straně jedné se snaží o určitý politický cíl, Jde o to, aby instituce zajistily harmonizaci soukromého práva je zde také e, pokus e, sázet na ekonomickou motivaci, protože jde o to, že pokud budete e, moci harmonizovat aspekty soukromého práva, dojde více k vícero transakcím a to samozřejmě sníží náklady, posílí ekonomiku a tak dále. A současně je zde ještě třetí cíl a sice, že spotřebitelská práva musí být v každé chvíli chráněna. To znamená, z každé strany můžete sklízet kritiku za takovýto vývoj, protože jde o kvadraturu kruhu, dosáhnout něčeho, eh, respektive několika cílů současně. A pak třetí otázka, kterou bych chtěla nadnést, je možná nejvíce propojena s těmi dosavadními našimi diskusemi a úvahami a sice judikatura, respektive komentáře k e, současné judikatuře o občanství, o právech volného pohybu, o občanství a e, právech e, občanů. Například je tady případ Sambrano, tady Evropský soudní dvůr vydal důležité rozhodnutí, které bylo pak komentováno v mnoha akademických kruzích, nebyl s tím každý spokojen, ale vedlo to k rozsáhlé debatě nejdůležitější na tom je, eh, velmi eh, silný názor soudu, že občanství musí znamenat nebo zakotvovat eh, stěžení právo bydliště uvnitř Evropské unie. To znamená, je zde skutečně zdůrazněno právo pohybu a bydliště v, uvnitř hranic EU. A s tím souvisí také eh, eh, další eh, zásada a sice ochrana základních práv. Ehm, ty debaty všechny vyjevily jeden konkrétní problém, který je problémem akademickým, ale také praktickým. A to je takzvaný rozsah nebo rozsah působnosti. My v teorii anebo také v mnoha případech máme otázku, zda, evropsk, zda jde o evropská práva nebo národní práva. To může být praktický problém, protože lidé neví, kam se obrátit pro vyřešení e, svého problému. Jakmile se dostanou do situace mm, evropského občana, který překročil hranice, tak vědí, že již spadají do působnosti evropských e, e, zákonů. Ale pokud jde o chartu základních práv, tak stále ještě v této chvíli o tom vedeme diskusi, protože nevíme, eh, zdali eh, nějaká konkrétní věta, která se tam užívá ve vztahu k národnímu státu, je to tež jako eh, rozsah působnosti evropského práva můžete to vnímat jako akademické debaty, ale mají velmi praktické dopady na e, e, lidi v konkrétních praktických situacích, protože oni ještě zatím nevědí, e, jaká mají práva. Můj apel v tomto ohledu je ten, že otázka působnosti charty musí být vyjasněna. A poslední eh, poznámka, kterou bych velmi ráda učinila, mám-li k tomu příležitost, byť je to asi oblast, která se spíše vynoří odpoledne. A to se také týká toho, co Tony řekl. Co znamená občanství? Já jsem provedla určitý průzkum či výzkum o smlouvě a o způsobu, jak se ve smlouvě e, užívá pojmu občan občanství. Můžu vám říct, že je to velmi nejasné, protože v mnoha případech je zjevné, že to neznamená občan ve smyslu e, státního příslušníka členského státu, Eh, který má současně evropské občanství. Je to obecně míněno jako jednotlivci, lidé. Eh, my všichni máme politická práva bez ohledu na to, zdali jsme státními příslušníky členských států nebo ne. A můj apel ehm, je, abychom se vyhýbali situaci, kdy ve snaze posílit práva evropských občanů se stane spíše nástrojem, eh, který nás rozděluje, protože se příliš mnoho bude zaměřovat eh, eh, na národnost členských států nebo národnost a státní příslušnost členských zemí. Myslím, eh, že pro Evropskou unii eh, by to mělo být šancí eh, využít toho nástroje občanství ke zlepšení situace i těch lidí, kteří sice nejsou občany země, ve které žijí, ale žijí tam dlouhodobě. Myslím, že je zde pocit, že evropské občanství znamená, že každý členský stát musí zacházet s občanem jiného členského státu, stejně jako se svými vlastními eh, státními příslušníky. Vidíme v poslední době, že tomu tak nepla- není, zejména ve velmi choulostivých oblastech, jako například trestní právo, eh, evropský zatykač, v nedávném případě, kdy jeden italský státní příslušník žijící dlouhodobě v Německu, ale eh, spáchal takový zločin, zločin, že to mělo velmi silný dopad na obec a soud v tom případě rozhodl, že v takovémto eh, případě eh, je možno tu osobu ehm, vykázat eh, ze země. Takže tady není vždy možné nakládat s cizími státními příslušníky žijícími v té které zemi naprosto shodně jako s vlastními občany. ale je nutno to vyjasnit. Já bych eh, se ráda přimluvila za to, že byť je to taková konstrukce právní, eh, tak přesto za pár let eh, snad bude možnost vytvořit ideu evropského občanství, které bude překračovat hranice národních států nebo právních předpisů národních států. Možná je to určitý ideál, ale měli bychom o něj usilovat. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek a můžete být ujištěna, že univerzitní pohled má v této diskusi své místo, eh, protože eh, to téma je natolik eh, komplexní, když se podíváme i v rámci harmonizací, co vše je třeba slaďovat No tak aplikace eh, evropských, aplikace občanských práv je velmi komplikovaná. To bude eh, jistě ještě eh, řada dlouhých debat. A mm, také mě těší, že jste zmínila, že kolikrát tady jsou skutečně skandály které se dějí zejména v oblasti trestního práva a vzbuzují potom velkou pozornost. A nyní bych rád vyžádal našeho posledního řečníka, pana Pola Němice, který je ředitelem pro základní práva občanství, generální ředitelství pro spravedlnost. Prosím pěkně, máte pět minut. Uh, Děkuji, pane předsedo a v tomto roce evropského občana. Také komise zahájila tedy proces veřejných konzultací, proto je pro nás velice vítanou příležitostí pohovořit tady i dnes. Doplním to, co řekla ředitelka našeho direktorátu na začátku a co asi zopakuje komisařka Redingová na závěr tohoto setkání. Za prvé, ve chvíli, kdy jde o prosazování evropské legis, evropského práva v praxi, málo kdy slýcháme, že na, soudce na národní úrovni je soudce, který vlastně rozhoduje podle evropského práva. Ten rozhoduje o tom, jak to evropské právo bude přefiltrováno z pohledu jednotlivce. A jediný hráč v celém systému, který opravdu může zaručit práva jednotlivce, je ten národní soudce. protože i když tedy eh, vlastně eh, na té vyšší úrovni eh, celý členský stát je pohnán z odpovědnosti pro porušení práva, jde pořád o aktivitu na úrovni státu. Pouze jednotlivý soudce však může hájet práva jednotlivce. Proto si myslím, že je naší povinností za prvé si uvědomit, jaký je zásadní rozdíl mezi jinou formou integrace a evropskou integrací. Spočívá v tom, že evropská legislativa je přímo aplikovatelná i na jednotlivé občany a ten jednotlivý národní soudce je vlastně klíčovou postavou, která zaručí tato evropská práva občanovi. Prosazování v praxi je samozřejmě zásadní. To znamená, že o nich musí vědět pracovníci státní zprávy a další aktéři. Protože zase je to aktivita pracovníků eh, místní zprávy, státní zprávy a eh, případné eh, zásahy může udělat zase jen ten soudce na národní úrovni, který svým judikátem podpoří evropské právo. Za druhé, Evropská práva a volný pohyb občanů je zajímavý také pro ty, kteří to ani nepoužívají. Co tím myslím? V Evropské unii máme 500 milionů obyvatel a z toho méně než 20 milionů pravidelně cestuje, případně se usadilo trvale jinde. To je malá skupina a proto musíme vysvětlovat, i těm, co zůstali doma, proč by měli mít zájem na tom, aby celá věc fungovala. Ta argumentace existuje, ale není dostatečně známá. Proč? Je to v tuto chvíli důležité, protože se potýkáme s hospodářskou krizí a mobilita eh, eh, obyvatel je eh, vlastně důležitým faktorem v boji proti ní. Navíc to souvisí s tím, že počet obyvatel Evropy klesá a to znamená, že budou chybět eh, pracovní síly. Nahradit je lze pouze tím, že budeme inovativní a mobilní. Musíme být také konkrétní. Já si představuji, ovšem ještě to musím tedy otestovat v praxi, že ta města v Evropě, která jsou nejotevřenější, nejvstřícnější, vůči obyvatelům z jiných regionů a států Evropy, patří k těm městům, která jsou hospodářsky nejúspěšnější, nejpříjemnější k životu. Například takový Londýn nebo Hamburg. V Hamburgu starosta nabídl všem, kteří, ho, kteří to budou chtít, státní příslušnost, pokud to zákon umožňuje. A my musíme zaručit, že tato práva, práva usadit se, práva volného pohybu, eh, jsou známa i těm, kteří se o to zatím nestarají, protože těch je v Evropě většina. A naši argumentaci musíme eh, podpořit nejenom ekonomickými argumenty, ale také tedy vlastně říkat, že přestěhovat se někam vůbec není špatné. Komise zahájila studii o tom, jak jsou lidé vítáni eh, v jiných oblastech Evropy, jaké jsou tu kulturní rozdíly, jaký dopad to má na kvalitu života. A konečně za třetí, je potřeba používat různé metodiky. Já jsem tady slyšel spoustu dobrých nápadů, ale myslím si, že v duchu subsidiarity bychom se měli snažit eh, zkoušet to, jak fungují různé modely v různých regionech a pak porovnat, co funguje a co nefunguje. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se snažili unifikovaným, harmonizovaným způsobem představit to, jak vypadá administrativa v Bruselu. My jsme například slyšeli tedy ten příklad eh, dovolené v zahraničí, jak dlouho to trvá získat výzum. Do Holandska je to 72 hodin, ale může to být daleko delší doba, žádáte-li v Belgii. A tady je třeba si uvědomit, že v této obecné debatě o evropském občanství se musíme zaměřit také na některé konkrétní aspekty a rozlišovat mezi tématy, která jsou zajímavá pro velký počet lidí a základními principy. A já bych řekl, že tady si zase nevedeme tak špatně. Já jsem slyšel celou řadu velice specifických připomínek, které vyplynuly eh, z panelové diskuze. A já bych samozřejmě také mohl citovat ze zpráv, které byly v této oblasti vypracovány. Mohl bych upozornit na iniciativy komise například eh, pokud jde o problematiku civilních sňatků a podobně. To je tedy důležité, protože to jsou ty základní principy důležité pro velký počet obyvatel. A je důležité eh, to procesovat právě proto, že jsou tu snahy spochybnit tyto obecné principy. A ve chvíli, kdy spochybňujeme tyto obecné principy, Je třeba hledat nové myšlenky, nové nápady. A také poukazovat na úspěchy, kterých jsme již dosahli. Například směrnice o volném pohybu obyvatel je velký úspěch. A přitom celá řada členských států s ní nesouhlasí. Takže ano, musíme uvažovat o budoucnosti obecně, o tom, jak bude vypadat nová smlouva. Její návrh bude předložen na konci letošního roku nebo eh, v roce 2014, ale v této nové smlouvě je třeba nejenom řešit hospodářskou situaci a zprávu, ale také občanská práva. A nezapomínat na to, že je třeba zachovat to, co už o evropské legislativě ve směrnicích a tak dále máme. Konečně, jakou úlohu hrají sociální média pro demo, v demokracii? Já sám jsem na Twitteru, taková je moje adresa EYC 2014 Merci beaucoup, monsieur Děkuji mnohokrát, pane Němec za vaše svědectví a za vaše návrhy a já bych rád teď zahájil kolo diskusí. Prosím, neváhejte sdělit se s námi o vaše zkušenosti, o vaše zážitky, o vaše otázky. Chcete-li se, prosím, pěkně zeptat na někoho, kdo tady hovořil. Hmm, tak eh, přímo označte, ke komu se adresujete a já bych eh, v prvním kole eh, nechal slovo možná poslancům, hmm, ale v tom případě poprosím každou osobu, která se přihlásí o slovo, aby se snažila nepřesáhnout dvě minuty času, abychom mohli dát možnost hovořit co nejvíce osobám. Mám tady také otázku, která se k nám dostala eh, Barbaře, od Barbary Schneider přes Twitter. Možná, že někdo z vás bude moci odpovědět. Německa jako e, země, která podepsala dva důležité protokoly, protokol týkající se rodiny a diskriminace, ho ještě nepo, nenartifikovala. Jak s tím Evropa naloží? Komise chce na to odpovědět? to bych musel prověřit, zdali je tady eh, povinnost eh, podle evropského práva ratifikovat tyto umluvy. Monsieur Sogor, si vous avez la parole, deux minutes. Pane Sogore, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, já nemám otázku. Chtěl bych pouze eh, něco říci v návaznosti na prezentaci pana Nemece. Já jsem byl sedm let senátorem eh, v mém eh, vlastním městě a nemluvil eh, jsem, a mluvil jsem vlastním jazykem a toho chci užít i nyní. Co se stane těm občanům, kteří nechtějí opustit svou zemi, nechtějí nutně být mobilní, ale současně Eh, neumí eh, mluvit svou mateřštinou a jsou považováni za občané druhého stupně, jsou diskriminováni systematicky eh, na škole, v práci, nemají možnost využívat svých národních symbolů, jsou trestáni. Já přicházím z východní Evropy, nemluvím o své vlastní zemi, ale vím, že existují případy, kdy lidé byli zbaveni majetku, přišli o svůj majetek za komunismu a ten majetek jim nebyl vrácen mám na mysli Benešovy dekrety, anebo i jinde byly zbaveny eh, majetku, protože jsou nyní členy nebo občany jiných zemí. Tady je eh, eh, důležité eh, ty lidi motivovat a říct jim, že je dobře být v Evropské unii. Je to velká příležitost. Znamená to, že můžeme takto jednat i s mm, většinovou společností a současně ale zaznamenáváme každodenní problémy. Slyšeli jsme od stínového zpravodaje, mého kolegy vedle mě, který bude hovořit odpoledne nebo kolegyně, která bude hovořit odpoledně. Já doma zaznamenávám celou řadu problémů a potíží a není snadné eh, tuto myšlenku zprostředkovat eh, spoluobčanům, proč vláda přijímá určitá opatření a tak dále, protože eh, dochází k systematické diskriminace. My se nechceme pohnout z místa, kde bydlíme, byli jsme, narodili jsme se, vycho, byli jsme tam vychováni a tak dále. Přesto máme tuto situaci. Hovoříme asi o 7-8% eh, evropské populace, která se ocitá v této nepříjemné, nebezpečné a svízelné menšinové společnosti. Některé země to vyřešily, například například Nizozemsko nebo jiné, ale mnohé nikoli. Děkuji. si Prosím pěkně. Ano, děkuji vám za tento příspěvek. Skutečně je důležité si uvědomit, že podle evropského práva anebo evropské právo omezuje svobodu eh, členského státu se nějak chovat. Máme velmi jasná pravidla, která zakazují diskriminaci. Máme velmi jasná pravidla, která nás činí eh, povinnými umožnit eh, eh, volný pohyb, včetně párů stejného pohlaví nebo registrovaného partnerství. Svoboda pohybu jim není zapovězena. Takže si myslím, že to, co popisujete, je problematika, která by se mohla týkat, mohla, zdůraznuju, článku 7 smlouvy o fungování Evropské unie, který je také eh, mnoha lidmi přezdívan eh, jaderná bomba, ale jsou zde zakotveny zásady nediskriminace, demokracie a tak dále. A já bych řekl, že během uplynulého půl druhého roku, zejména eh, po vstupu v platnost závazné charty lidských práv, komise prokázala, že toto nové směrování Evropské unie bereme vážně. Není to už pouhá ekonomická unie, ale unie základních e, práv a svobod a hodnot. A komise tady sehrála svou roli, pokud jde o prosazování demokracie a právního státu v Rumunsku a také e, v Maďarsku e, včetně justičních procesů a postupu. Je jasné, že žijeme eh, v eh, unii eh, práva, a tam, kde není právní základ, nemůžeme podávat právní žaloby nebo stížnosti. To je normální princip omezení moci. Moc musí být zakotvena v právu. Děkuji mnohokrát. ale chcete odpovědět? Není to ani tak odpověď, ale jde o případ, eh, který všichni známe. Existují menšiny v členských státech, které se snaží o osamostatnění, například Skotsko, Katalánsko. V Skotsku se nelíbí eh, to, jakou úlohu hraje ve Spojeném království. Ale to je něco jiného než problematika evropského občanství. To spíš souvisí s tím, jak je organizován národní stát. A já si nemyslím, že by členský stát Evropské unie vyloženě eh, diskriminoval své občany. Čili jde o tedy různou míru závažnosti. A určitých přestupků. Jsou to rozdíly v přístupu proti, eh, nebo tedy, promiňte, vůči menšinám, v tom, jak jejich práva jsou zajištěna v členských státech, protože některé členské státy mají autonomní regiony, jinde jde o federální stát. Někde jsou menšiny dobře zastoupeny v parlamentu. Maďarská menšina je zastoupena v našem parlamentu. Já tady vidím kolegu, který eh, je mi známý z našeho národního parlamentu. Uh, Samozřejmě vždycky se najde co vylepšovat, ale teď jde o to, aby o tom debatovaly národní parlamenty. Čili eh, problematika zachování práv menšin není to též, co problematika práv evropského občana. Každý členský stát se to ošetřil po svém, ale pan Nemet říkal, že se musíme soustředit na to pravidlo, co je zajímavé pro většinu lidí. Ale já si myslím, že je to buď a nebo. Nebo tedy řešit každý případ zvlášť. Já si myslím, že dokud jeden občan Evropské unie má problém s dodržováním občanských práv, které jež vůči němu nejsou respektována, je třeba to řešit individuálně, nemyslet si, že jde o systémový problém. Čili já jsem proti tomu principu, který tu byl zmíněn, tomu principu obecnému. Děkuji. Merci, Valian. aussi tout Děkuji mnohokrát, paní Valian. Eh, to je také vlastně zájem o petice evropských občanů vlastně, které se mohou, eh, kteří se mohou prostřednictvím petic obracet na Evropskou komisi a jiné instituce aby mohli eh, toto právo také eh, provádět. Děkuji, pane předsedo. Já bych zopakoval některé zásady eh, paní Valean. Většina problémů, s nimiž se nyní potýkáme, spadají pod kompetence členských států, kde Evropská unie je výrazně omezena právně eh, ve svých zásazích. Charta základních eh, práv eh, platí pouze, pokud jde o evropské, evropská nařízení týkající se provádění například diskriminace na pracovišti z důvodu rasy, náboženství, sexuální orientace, to je, by bylo ilegální ale Evropská komise a rada podle mě jsou součástí problému. Když jsme eh, se pustili do vlny rozšiřování toho času, více než půl milionu občanů žije v EU, kteří ale občany nejsou, jsou bez státní příslušnosti. Stát jim neposkytuje právo cestovat, právo eh, držet pasy a tak dále. To by mohla Evropská komise řešit a Evropská rada, ale oni se tomu vyhýbají. Parlament se eh, k tomu vrací opakovaně opakovaně, opakovaně a je naprosto e, neúspěšný v tomto ohledu, když diskutujeme o otázce evropského občanství. Tak 500 e, tisíc lidí toho času dokonce ani e, nemají ten název evropský občan a na to špak práva, která z toho plynou. Naprosto souhlasím s tím, že musíme eh, prodat většině eh, Evropské unie eh, ty výdobytky, které máme, tím, že jsme rozmanití, různí, inkluzivní a vítáme každého, že zacházíme s každým občanem stejně. Ale souhlasím s paní Valeán, že v konečném důsledku demokracie nejsou posuzovány podle toho, jak nakládají s většinou, ale jak nakládají s menšinami, které eh, tak často eh, vytvářejí posléze tu většinu. To znamená výdobytky, inkluze, začlenění a, a Eh, pohostinnosti. A my eh, musíme mít odvahu bránit a hájit toho jednotlivce, který toho času obhajobu eh, nemá. A, milý Filipe, je nesmírně důležité, abychom měli petičníky, kteří Eh, se přímo obracejí na petiční výbor, účastní se slyšení, abychom eh, je vyslechli a pak můžeme přímo eh, se zabývat tím, co oni vyžadují. A závěrem naléhám na vás, než odejdete, abyste si vzali sebou tuto výroční zprávu petičního výboru a podívali se na to, jaké změny ten pozitivní přístup k evropskému občanství předsednictví eh, může mít? A eh, nebo jaký děkuji, děkuji mnohokrát, Michaeli, za tvůj příspěvek. Ještě někdo, kdo se chce chopit slova? V tom případě bych si dovolil z titulu eh, předsedy vzít si tři minuty, abych řekl, že vlastně máme tady Eh, sice volný pohyb občanů, který však ještě nefunguje dokonale, jak jsme tady slyšeli, a největší číslo komis, eh, peticí, největší počet, který dostáváme, eh, se, netý, se týkají hlavně tedy volného pobytu, volného pohybu občanů, promiňte, a jsou to záležitosti, které jednotlivé členské státy eh, neaplikují. Eh, máme jako běžnou odpověď napsat předkladateli petice, že je třeba, aby se snažil vykonávat a vlastně uplatňovat svá práva v zemi, kde žije Eh, já vím, že je to třeba právě respektovat právo státní příslušnosti a národnosti. Hovořili jsme o státní příslušnosti a o subsidiaritě, ale eh, je třeba snažit se o poněkud urychlený přístup, eh, tak jak na to upozornil Mikael Eh, protože je třeba, abychom vyslyšeli předkladatele petic, kteří k nám eh, přicházejí a říci jim, je moc brzy, že s tím přicházíte k nám, eh, učiňte to nejdříve své ženy a my uvidíme, co uděláme, co můžeme dělat tím, že vyzveme komisi. Čili eh, máme tady také ekologický problém, který se hodně řeší v našem výboru. A potom eh, je to ta obhajoba lidských práv, práv evropských občanů. Hmm, my hodně pracujeme s jednotlivými národními mediátory kteří se, mm, si vyměňují zkušenosti o své práci a dělají skutečně mimořádnou práci. Je mi velice líto, že ve všech členských státech není mediátor. A já jsem chtěl hovořit o jednom tématu, který se jmenuje Jugendamt to je problém eh, dvou národnostních eh, manželství, zejména v Německu, eh, kde jsou strašné nespravedlnosti, které by mohly být vyřešeny mediátorem. A abs- absence dvou mediátorů, čili v 27 státech dvě země nemají mediátory a to mi připadá absolutně neadekvátní. Mm, není to otázka, je to jenom taková poznámka z toho, co vidíme a řešíme na, naší, eh, na našem výboru petičním. A jestli pak máme tady s žadatele o slovo dvě minuty, prosím. Economic and Social Committee in charge. Evropský pohyb a na půdě Ekosoku mám na starosti právě iniciativu Evropského roku občana. Rád bych tady představil dva úspěchy a dva takové návrhy pro další spolupráci. Úspěch souvisí s integrativním přístupem. Je třeba nedívat se jenom na eh, překážky, ale také se na to dívat z pohledu aktivního občanství, to budeme řešit odpoledne. Jak tedy aktivní občané mohou překonávat překážky mobilitě a podobně? Jak měřit úspěch? Za prvé, bychom neměli mít žádné druhořadé občany. V Evropské unii víme, že na Kypru například není možné, aby občané svobodně cestovali po celém Kypru a s tím bychom letos měli něco udělat. V Lotyšsku, mé rodné zemi, zemědělci dostávají polovinu dotací než zemědělci v jiných zemí a přitom jsou vystaveni konkurenci na stejném jednotném trhu. Je tedy pro ně velmi obtížné být konkurenceschopný. Financování občanské společnosti. Kdo je slyšet tady v Bruselu? Kdo jsme my? Kdo jsme v této místnosti? Jsme známí jenom v Bruselu anebo i v našich rodných zemích? Tady je důležité, abychom aktivně participovali na všech úrovních. To je základ úspěchu této iniciativy Evropského roku. Za druhé, úloha parlamentu v debatě o víceletém finančním rámci eh, se ukázala být klíčová. Protože prostřednictvím parlamentu se občané mohou vyjádřit k diskuzím, které normálně probíhají za zavřenými dveřmi. A to je tedy eh, vlastně taková příležitost pozitivně zviditelnit Evropu. A naopak kritizovat mm, nacionalismus a podobné tendence. Pokud je o spolupráci, Já si myslím, že bychom mohli otevřít eh, takové fórum, Agoru, kde bychom se bavili o aktivním občanství ve spolupráci, dejme tomu, Evropského parlamentu a ECOSOKu. Čili otevřeli bychom takové diskuzní fórum. A já také eh, doufám, eh, že ta aliance nevládních organizací, která slučuje 56 nevládních organizací, bude také přizvána ke všem diskuzím. A konečně je eh, také důležité, aby naše instituce lépe spolupracovaly. Stanovisko k článku 11 o překážkách, které existují, říká jasně, že tyto překážky překonáme pouze, pokud všechny instituce budou spolupracovat. Protože podle článku 11 jsou tedy vlastně občané u zdroje, nebo měli by být u zdroje pokud jde o rozhodování, ale já se obávám, že naše zájmy jsou příliš národně orientované a roztříštěné. A pro občany je obtížné zjistit, co se přesně děje. Čili je třeba přijít se společnou platformou, zjistit, jak co nejlépe komunikovat. A to by také byl velký úspěch. Děkuji. Merci beaucoup pour euh, vos sujets. Děkuji mnohokrát za vaše návrhy. Skutečně Evropský eh, parlament eh, debatuje o víceletém finančním výhledu a víte, eh, že samozřejmě je zapotřeby více Evropy a Evropský parlament je ctižádovější a přeje si více Evropy. To znamená, e, že e, v příštích měsících bude toto hlavní debata, mm, hlavní osa práce Evropského parlamentu. E. Já jsem se poučila mnohému, dozvěděla mnohé. Snad jenom dvě věci. Za prvé, myslím, že nejsme na eh, slovo vzati eh, eh, zákonodáci, pokud jde o diskriminaci, ale také utváříme veřejné mínění a je nutno, abychom vystupovali proti všem formám diskriminace a hájili stejná práva pro všechny. Myslím, že v tom je naše odpovědnost. Druhá věc, já dnes odejdu s mnohem eh, vyhraněnějším eh, pocitem odpovědnosti eh, vůči případům, jaké jste líčil například vy. To znamená, aby občané jednotlivci nemuseli procházet nebo si klestit cestu takovou byrokratickou houštinou a, a tak dále. A dále je nutno si například uvědomit, že modrá karta vzájemné uznávání eh, profesních odborných kvalifikací je něco důležitého. A kdo eh, například eh, ví, co je e EMI systém informací pro jednotný trh. To jsou věci, které skutečně změní možnosti lidí a nyní je nutno šířit toto povědomí. Místo charty eh, se zaměřím spíše na váš návrh. Já si myslím, že eh, eh, letošní rok je ohromná příležitost podívat se na to, čeho jsme dosáhli, bilancovat a dát i lidem pocítit tyto výdobytky. Ve Švédsku mnozí nechtějí být evropští občané, chtějí být Švédy, kteří mají práva. A já si myslím, že pokud to nepochopíme a nepostavíme se výzvě, že Evropa může být vnímána občany někdy jako e, skutečná výzva nebo hrozba vůči například národní kulturní identitě, tradici a tak dále. Pokud nebudeme schopni eh, se postavit za heslo jednotní v rozmanitosti, pak eh, se skutečně neuspějeme eh, s tím cílem evropského občanství musíme šířit toto povědomí, musíme respektovat národní identitu, tradici a, a kulturu. To je velmi důležité. E, na místní úrovni. Chcete-li, aby e, lidé pochopili i výdobytky toho evropského občanství? Děkuji. Merci, Anna Maria. Je le dans mon... Děkuji, ano, Mario. E, to rozhodně není v rozporu s národností. To, co se řekla, to vlastně státní příslušnost je valorizovaná ještě evropským občanstvím a kulturní výměna je velice důležitá. Madám, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, já jsem eh, z Evropské školy v Paříži budu hovořit dnes odpoledne, ale ráda bych něco řekla k diskusím, které jsme měli nyní. Už to bylo řečeno dnes dopoledne, ale myslím si, že je zcela zásadní, abychom rozdělovali otázky, které přímo souvisí s fungováním evropského občanství z titulu nového výtvoru zakotveném v Maastrichtské smlouvě a se všemi právy, to znamená, ať už jsme občané, ekonomická práva, ať už jsme tedy občané jakéhokoliv státu v Evropské unii, protože to jsou eh, best practices, čili nejlepší postupy, abychom mohli eh, pracovat lépe a abychom mohli dosahovat pokroku nad extrémně konkrétních věcech. Já sama jsem právnička, ale tak trochu Eh, se lekám prostě toho navršování mm, eh, legislativy, protože 45 eh, stránek nějakého nařízení, to je skutečně hodně, není to přehledné. Možná, že jsem nedostatečnou pozornost teď věnovala, ale byla jsem velice překvapená, že jste hovoř, nehovořili o solvitu než se musí jít k soustci, který je mimořádně drahý, je třeba, abychom si uvolni, uvědomili veškerou důležitou prevenci. A u nás se užíval Solvit 20 let a byl, na, byl to pro nás Solvit mimořádný prostředek, ale když jsem se tím zaobírala, tak 85 záležitostí, které eh, byly eh, prostě vzneseny kvůli solvitu, byly vyřešeny dřív, než došlo k nějakému procesu. Myslím si tedy, že je nutno postupovat co nejrychleji. Děkuji vám. Eh, přímo se připojujeme k vašemu návrhu. Děkuji, já se jmenuji Papa Krista Padopulos, že jsem prezidentem mezinárodní společnosti nevládní, která se nazývá Europeans Throughout the World. Reprezentujeme Já eh, mám na mysli 35 milionů evropských občanů žijících vně EU a stále ještě jsou evropskými občany a pro ně se toho eh, děje málo na úrovni EU. Nad, eh, kromě tedy určité ochrany, kterou jsme schválili, žádné konkrétní akce, opatření eh, se pro ně realizují, které tito občané by představovali velkou zemi. Uvedu jeden příklad. Není snadné přimět je k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a zavedení elektronického hlasování by bylo velmi dobrým nápadem. Usnadili bychom jim hlasování a nejenom jim, ale i jiným eh, a pokud jde o předložení konkrétního, tak si myslíme, že by bylo zajímavé vytvořit eh, jaký, jakousi výkonnou agenturu, která by se věnovala přesně eh, otázkám nebo problémům občanů eh, žijících mimo EU. Máme celou řadu výkonných agentur, které se zabývají různými tématy. My si myslíme, že by bylo dobře mít i výkonnou agenturu pro tyto občany mimo EU na evropské úrovni. Děkuji. Quelqu'un veut-il commenter? Děkuji mnohokrát. Někdo to chce okomentovat? Mikeli? Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěl eh, věnovat několika bodům, které jsou snad eh, provázány eh, s tím, co také řekla Anna Marie. Částečně ten problém na evropské úrovni spočívá v tom, že Evropská unie je často prezentována na úrovni členských zemí jako problém, eh, nikoli řešení. Členské státy v této chvíli ve většině případů, když přijímají zákony, tak eh, jejich rozhodnutí, jejich hlasování eh, jsou brány na vědomí jako bod pořadu. Občané nevědí, jak ministři Eh, jejich přímo volených vlád hlasovali. Na pak um, o čem a tak dále. A jestliže skutečně ujistíme lidi, že být Švédem nebo Britem eh, není v rozporu s koncepcí evropského občanství, pak eh, občané v těchto členských zemí musí vědět přesně, jak jejich ministři debatují a hlasují i na evropské úrovni a pak eh, budou eh, volání k odpovědnosti nejenom eh, v evropských institucích, jak si to někteří občané myslí, ale budou volání k odpovědnosti i, na, i ve svých národních parlamentech a budou tedy činěni odpovědní vlastními občany, když budou hlasovat. Toto je určitý demokratický deficit, který přetrvává. Koncepce evropského občanství se tím umenšuje dle mého názoru otázka e, přijímání e, vícero a vícero zákonů si vyžaduje určitý interní audit o tom, eh, co děláte, jak to děláte, čeho je třeba dělat více a čeho méně. Takovýto projekt jsme zatím ještě neiniciovali, neiniciovali ale potřebujeme jej pod, budeme-li potřebovat méně zákonů, pak je nutno vést o tom otevřenou debatu mezi eh, členy, parlamentem, eh, členy parlamentu a eh, radou ministrů, abychom protože tam se přijímají zákony a rozhoduje o něm. Není to vnucováno, jak nám chtějí namluvit evropská média nebo jiní na pravici Evropskou komisí. Komise může pouze navrhovat a pokud to zákonodáci neakceptují a neschvalují, eh, pak to celé eh, propadne. Ale jít do ulic ehm, v Bruselu vám asi nepomůže, ale třeba v Birminghamu nebo Bristolu nebo Berlíně nebo Hamburku a zeptejte se občana, v čích rukou eh, je moc. Já si myslím, že většina těchto občanů se bude domnívat, že jejich vlastní vlády mají velmi málo pravomocí eh, v evropských záležitostech. A já si myslím, že pokud o tom eh, nebudeme že hovořit dnes a nevyřešíme dnes, tak o tom budeme stále hovořit ještě za deset let, protože s mm, prohlubováním ekonomické krize, tak lidé zejména v extremistických stranách hledají vyníka a je snadné pak sáhnout po e, instituci, například Evropské e, unie nebo e, po jednotlivci, kteří například, nebo jednotlivcích, kteří například přicházejí ze zahraničí, z třetích zemí do Evropy a mm, připravují evropské občany o práva a tak dále, pracovní místa a tak dále. Děkuji. Merci, Michael. Effectivement, même si on... Děkuji ti, Micheli. Skutečně, i když nemůžeme jaksi pomoci každému evropskému občanovi, aby eh, měl alespoň eh, v sobě sám zájem o evropskou integraci je třeba, abychom posílili práva mediátorů a informace o právech občanů, ale skutečně eh, my pracujeme velice demokraticky. Všichni mohou sledovat. Eh, v Evropském parlamentu panuje tedy veliká transparentnost, což není stále ještě případ všude. Pane? Thank you. Um, my... Děkuji. Já jsem manažerem platformy Citizen EE, která zprostředkovává informace o Evropě. A když se rozhlédnu, zjistím, že spoustu lidí tady znám, nejenom europoslance, ale také eh, pracovníky jiných nevládních organizací. Ve chvíli, kdy hovořím s takzvanými normálními občany mimo tu eurobublinu, zjišťuji, že je evropská legislativa moc nezajímá. Eh, o to ale nejde. Oni by spíš chtěli vidět, co je pro ně dobré. Je třeba, aby byli informováni stravitelným, stručným, příjemným způsobem. A když já se podívám na to, jak vypadají po vstupy na sociálních médiích, Eh, většinou se lidé stěžují, že ty texty jsou příliš složité, nudné, zdlouhavé a pokud nemáte akademické vzdělání, tak se v nich nevyznáte. A já si myslím, že bychom se měli snažit změnit způsob, jakým komunikujeme a také co komunikujeme. Než začneme uvažovat o tom, eh, jak, před, jak vysvětlit lidem, jak pěkný je jejich život, je spíš si třeba rozmyslet, jakým způsobem jim to sdělíme. Sociální média tady nepomohou, je to jenom jeden z řady nástrojů. Další je třeba rádio nebo televize, také třeba si uvědomit, že evropští občané jsou ve všech možných věkových kategoriích. A s každou věkovou kategorií je třeba komunikovat jinak. O tom musí přemýšlet nejenom komise, europoslanci, ale také my všichni. Děkuji. Merci pour votre intervention. Euh, Děkuji vám za váš příspěvek. Naprosto sdílím, sdílíme eh, váš náhled. Eh, je nesmírně důležité taky eh, zohlednit pedagogické aspekty otevřít se didakticky také, protože a potom tady máme problém šíření zpráv. Já to mám například ve svém regionu kde máme hodně možností otevřít výměnu pro studenty, kteří přijíždějí z jiných zemích. A abyste hovořil o sdělovacích prostředcích, jejichž role je skutečně dominantní, ale také se domnívám, že tady máme proti eh, bod určitý a to je politická třída, národnostní. A e, to je důležité. A pro prez- tím, že se prostě dělá z evropských institucí e, největší hříšník, který vždycky za všechno může. A Myslím si, že tady musíme skutečně vykonat ještě mnoho práce tváří v tvář jednotlivým vnitrostátním politickým třídám a vrstvám eh, ještě více možná než sdělovací prostředy, co se týče osvojování si evropské identity. Chcete na to zareagovat, prosím, dvě minuty? I agree with you. S vámi souhlasím, ale pro mě jde o to, že v příštím roce a půl je opravdu zásadní vysvětlit lidem, že eh, existuje jenom tedy ten eh, špatný Brusel, nebo to zlé, co přichází z Bruselu, ale je třeba vůbec víc komunikovat. To neznamená, že každé eh, dva týdny budete mít nějaký meeting, ale je třeba eh, umožnit lidem, aby kladli otázky, které možná nebudou dost konkrétní. Budou chtít třeba jenom vědět, proč je v Bruselu tolik byrokratů. A nepomůže odpovědět, eh, že jich je jenom 55 tisíc, což je méně než počet obyvatel Birminghamu. To není dobrá odpověď. Je třeba najít odpověď, která vlastně eh, poukáže na to, čím tyto lidé přispívají. Čili je třeba, aby naše odpovědi byly přístupnější, abychom se víc obraceli přímo na občany, dávali jim možnost klást otázky. A zase, například pokud jde o nějaká sdělení komise, nemá smysl vyhýbat se kritice protože i selhání je součástí života. Uh, Frank Benyon. Frank Benyon. Jsem, eh, eh, pracuji na Evropském univerzitním institutu ve Florencii Eh, děkuji za tuto vynikající iniciativu. Je to společná iniciativa a je nutno se k ní vracet. Cílem dnešní panelové diskuse dopoledne je posílení evropského občanství, ale jak Alison McDonald řekla, je to velmi vágní eh, ve smlouvách a je to určitá koncepce, která se vztahuje k svrchovaným státům, které mají eh, parlamenty, ustavují eh, vlády a vybírají daně, což neplatí pro Evropskou unii. Takže uvažujme o tom, co vše evropské občanství vlastně zahrnuje. Článek 20 eh, praví, že jde o to umožnit občanům eh, eh, volný pohyb a eh, volné usazování se. O tom jsme dnes dopoledne diskutovali, jak řešit případné problémy, ale to se týká pouze 3, 4, 5 evropské populace. Druhým prvkem v článku 20 je hlasovat a kandidovat do Evropského parlamentu. Na to se podíváme důkladně dnes odpoledne. Článek 20 také říká, že tyto prvky e, jsou inter alia, což e, e, znamená zeptat se, co ještě by to mohlo obsahovat. Paní komisařka Redingová ve svém eh, projevu v listopadu eh, ve výboru regionu eh, řekla, že lidé očekávají konkrétní výsledky od Evropy. Já jsem v žádném z dokumentů neviděl konkrétní výčet konkrétních práv, konkrétních, to znamená hmatatelných, individuálních a um, vynutitelných a zjišťujete to zejména v posledním desetiletí v různých odvětvích. Připomeňme si například letectví. Tady Evropská unie každému občanovi poskytla právo mít eh, v rukou několik set eur, když dojde k eh, incidentům eh, v letecké dopravě a ty jsou vynutitelné před národními soudy. A je zde Eh, tucet případů, eh, které se tímto způsobem již zrealizovaly. Dále Telekom, tady je regulace roamingových cen. Eh, došlo za několik málo let ke snížení těchto poplatků. Je zde také přenositelnost telefonní telefonních čísel a velmi důležitá věc je i zdravotnictví, zdravotní péče, kdy každý občan EU má právo na e, e, léčbu v jiné zemi a na e, vyúčtování těch nákladů svou pojišťovnou zdravotní to jsou zcela konkrétní věci. Eh, nemusí to být nutně přeshraniční. Občan, který sedí doma na pohovce, když dostane eh, účet za, telefon, eh, za používání telefonu, tak si může říci, to je skvělé, je to opět levnější. A to by mohl být prvek občanství EU, protože je tady solidarita mezi občanem a jiným občanem. To znamená, občanem který poskytuje eh, služby telekomu nebo zajišťuje leteckou dopravu. Eh, to je něco, co by také mělo tvořit eh, nebo spolu utvářet evropské občanství. A závěrem bych chtěl říci, že je vynikající, že dnes máme společnou iniciativu dva velcí hráči v EU, komise a parlament a tyto akce by měly být prováděny e, společně. Když e, jedete do Zaventemu, je tam e, velký nápis na zdi o právech cestujících a tam je napsáno Evropský parlament, na druhé tabuli pak totéž a je tam napsána Eh, je tam napsáno Evropská komise. My jsme všichni už dospělí a máme společný zájem, aby tyto informace byly poskytovány společně, eh, souhrně. Je zda, tady někdo řekl, že je tady zde eh, houště nebo eh, změť informací a že eh, v, se v nich utápíme eh, všichni. Možná, že bychom se měli snažit postupně eh, Um, lidí informovat. Členské státy už mnoha odvětví uh, nezvládají samostatně. Děkuji. Vždycky je to zajímavé. Děkujeme mnohokrát za váš příspěvek. Viděla jsem, že tady máte další otázky. Vy, pane, prosím. Dámy a pánové, mein Jens Bagans, ich komme aus Deutschland, aus Já z Německa z Německa, z Düsseldorfu a chtěl bych navázat na to, co řekl ten pán vzadu. Chtěl bych tedy udělat eh, obecnou poznámku k Evropanům v Evropě. Před dvěma týdny americký eh, prezident eh, přednášel svůj projev o stavu mm, Unie a řekl, členové kongresu Fellow Citizens, občané. A když se podíváme na projevy pana Baroso, eh, který také drží projevy ke stavu Unie, poslední, myslím, v roce 2012, začíná on svá slova, pane prezidente, eh, vážení poslanci, stop. Fellow citizens tam ani jednou nezazní. A to se mi zdá být docela dobrým příkladem pro to, co tady nefunguje v Evropské unii. Je více takových příkladů a domnívám se, že to bychom mohli všichni v tomto sále uvést celou řadu příkladů. Podívejte se na pracovní programy předsednictví rady Samozřejmě, že se tam projednávají především taková témata jako trvale udržitelný rozvoj, finanční stabilita a bezpečnost. Téma občanství v Evropě se většinou najede na, jedno, na jedné ze zadních stránek tabulek. A to je tedy moje osobní názor. Já jsem předsedou malého združení v Düsseldorfu, která je takovou skupinou angažovaných Evropanů. Ale mě tak pořád i tady, na, prostě jsem si všimla, že vůbec nemyslíte na občana, ale že je to vlastně právní subjekt. Já jsem také právník a víme, že všichni jsou práv, subjektem práva, ale občan není pouze subjektem práva. Když hovoříme o Evropě, a to je moje poselství směrem k vám, nemůže se jednat jenom o právní a legální otázky. Musí se jednat také o filozofii, pocity a duši. Protože jinak budeme mít bezkrvou Evropu. A to je přesně ten stav, na který se všichni stěžujeme a proto bych chtěl uzavřít eh, svůj mm, projev tím, a že budu apelovat nejenom na vás, ale i na nás, že prostě budeme diskutovat o tom, co je stranou od právních předpisů pojďme diskutovat o tom, co občané vlastně chtějí. Že občané chtějí být osloveni například panem Barosem, když drží projev ke stavu Unie. Říkám to speciálně na adresu pána z komise. Myslím si, že to je strašně důležité a z toho je také zjevné, jak vážně to míníte. Eh, protože, promiňte mi ještě poslední poznámku, je to poněkud zvláštní, žijeme-li v demokracii a Evropa je demokracie, hovoříme-li o eh, roku Evropy, to je jako kdyby ředitel zoologické záhrady eh, nazval rokem, rokem zvířat. Prostě nehovořme jenom o paragrafech a o odstavcích, pojďme, to je přece samozřejmé, ale centrum této Evropské unii je občan a ten by se neměl objevovat na tabulkách na zadních stránkách. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za váš příspěvek. Jistě se k vám můžeme připojit vy jste tady <laughs> připomněl eh, pracovníkovi z komise, že by měl pohovořit s Barosem, ale já, když se hovoří o metaforách, to je jako když eh, prostě eh, paci, když lékař se nevěnuje pacientovi, jak je, ale, ale dá mu jenom nějaké číslo. Chce někdo z vás položit ještě nějakou otázku? Děkuji. Děkuji. Jmenuji se Nikolas Newman, jsem generální sekretář organizace, kterou Pascales Papasto Kripulus již eh, představil. Tato organizace zastřešuje asociace evropských občanů žijících v zahraničí. Jde o obyvatele, kteří žijí nejenom v zahraničí v rámci Evropy, ale také po celém světě. V rámci evropských hranic se podařilo vyřešit celou řadu problémů, které v tom eh, světě mimo Evropu pořád ještě přetrvávají. A navíc tedy jsou členské státy Evropy, které diskriminují dokonce i vůči vlastním občanům. Spojené království k ním patří. Důchodci Evropští občané, kteří opustí Evropskou unii nebo Spojené království, aby se usadili jinde po světě, mají důchody zmrazené k okamžiku, kdy emigrovali. Nicméně jde o evropské občany a to může mít velmi negativní dopad perverzně i v rámci Evropské unie. Zmíním jeden nedávný případ, kdy se někdo vrátil z Austrálie. Dřív bývala dohoda mezi Evropskou unii a mezi Spojeným královstvím, promiňte, Austrálií. Nicméně Spojené království požádalo o opt-out a podle toho, pokud se odstěhujete z Británie jako důchodce, přijdete úplně o svůj důchod. A já si myslím, že je to nelegální, nicméně příslušné soudy rozhodly ve prospěch tohoto pravidla. Navíc tady máme občany mimo Evropskou unii, je to 35 až 60 milionů, kteří jsou diskriminováni tímto způsobem. Pak je tu problematika dvojího či vícečetného občanství. Ať už máte dvojí občanství nebo ne, v Evropě to takový problém není. Ale pokud emigrujete například do Kanady, kvůli práci například, musíte se stát Kanaděnem. Pokud ovšem stanete-li se Kanaděnem, přijdete o svoje evropské občanství, což pro některé země platí, může to mít velmi negativní dopad. Dnes odpoledne budeme hovořit o hlasovacích právech A já v tomto ohledu zmíním diskriminaci proti evropským občanům, kteří žijí mimo Evropskou unii. Zatímco tedy jejich typ problémů uvnitř Evropy je již vyřešen. Děkuji, že jste zmínil eh, zase tento konkrétní problém. Chcete se uchopit slova? Eh, Děkuji. Chci jenom poukázat na to, že komise se na občanství nedívá čistě z právního hlediska, hlediska hlavy 5 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Když se podíváte na zprávu z roku 2010 nebo i se počkáte do května na novou zprávu, zjistíte, že aktivity, které tyto zprávy doporučují, obsahují celou řadu prvků, které zacházejí nad rámec tedy té problematiky občanství. Je tedy pravda, že myšlenka občanství nazírá na čistě správního eh, hlediska je tak trochu vágní. A já budu upřímný, když se eh, mm, zabýváme nebo vypracováváme obsahem zprávy, zaměřujeme se na témata, která doufáme jsou zajímavá pro jednotlivce vždy tedy v daném časovém úseku. Možná eh, to odhadneme správně nebo ne, ale eh, je třeba se to uvědomit za druhé. Předseda komise řekl ve svém zprávě o stavu Unie, eh, že je přesvědčen o tom, že příští volby do Evropského parlamentu by měly být takovými volbami, kdy ten kandidát za Evropskou komisi bude představen lidem na úrovni jednotlivých politických frakcí. Čili my tedy nenabízíme přímou volbu, jako je to ve Spojených státech, ale je důležité dát jasně najevo, kdo jsou ti kandidáti na předsedu komise už v rámci voleb do Evropského parlamentu. Protože tím se také přiblížíme občanům Evropy. Čili vaše připomínka byla velmi dobrá. Chci jenom upozornit na to, že tato komise, tedy eh, komis, místo předsedkyně Redingová, předseda Barroso, předkládají tento důležitý návrh na změnu, který v minulosti vždycky spadl pod stůl, ale my doufáme, že tentokrát eh, se to podaří prosadit a eh, navíc tedy ty strany, které to budou prosazovat, by měly být odměněny větším počtem hlasů. Merci. Merci, monsieur Nemitz. Děkujeme mnohokrát, pane Němec, prosím. Thank you very much. Um, děkuji. Já e, e, pracuji pro nevládní organizaci v Londýně a jsem e, rovněž členkou Evropské Britské aliance pro Evropský rok občanů. A chci navázat na ten příspěvok od pána z Düsseldorfu, protože myslím, že retorika a představa Evropské unie naplněna životem a krví je důležitá mnozí lidé v Evropě nejsou nutně těmi, kteří jsou zde zastoupeni. Je důležité, eh, aby měli přístup každý den ke svým právům a já trošku kontroverzně odkáží na některé body, které eh, dnes byly nadneseny, jako například problém středních eh, tříd, například zakoupení auta, zájezdu na dovolené, dovolenou a tak dále. To já jsem se setkala s občany, jejichž eh, poněkud základnější potřeby jsou ignorovány. A to je také nutno zde zmínit. A největší eh, problém, s ním se já setkávám, eh, se týká občanů, kteří jsou buď členy romského etnika, anebo jsou to bezdomovci a nemají pra, přístup k dobré zprávě. E, není to nic přitaživého, ale dotýká se to jejich životu e, velmi e, výrazně. Takže několik takovýchto odkazů. Za prvé, nepřijatelné eh, prodlevy eh, v přístupu k eh, dokumentům nebo povolením trvalého bydliště. Šestiměsíční prodleva je například něco nepřijatelného. Mám jednoho klienta, jehož pas eh, byl unesen doslova jedním místním orgánem už tři roky. Tato osoba nemůže získat eh, přístup například k sociálním dávkám, její život je nesmírně složitý eh, kvůli těmto nepředstavitelným prodlevám při řešení jejího případu. A jsou zde také jemné překážky, které kladou národní orgány v přístupu eh, k eh, úřadům nebo právům eh, lidí, například pokud jde o národní pojištění, sociální pojištění které opravňuje k pobírání sociálních dávek ve Spojeném království. Bohužel pan Cashman tady už není. On Hovořil tady o eh, správném zacházení s menšinami. Důležité je také, co řekla paní Bild, spolupráce s místními orgány, ale eh, chtěla bych eh, slyšet více vysvětlení, co to znamená. Znamená lépe vzdělávat lidi, kteří budou v místních orgánech, anebo hovoříme o řešení sporů. Já bych chtěla mít něco uprostřed, ne nutně otázku nebo problematiku eh, eh, sporů eh, a zahajování, možnost zahajování sporů pro porušování pravidel. Jde také o nutnost přijímat dobrá rozhodnutí nebo rozhodnutí v dobré víře. Zajímalo by mě, co členové panelu řeknou na to, jak správně spolupracovat s místními orgány které přijímají ty základní, eh, ta základní rozhodnutí, eh, které se dotýkají občanů, kteří nejsou zde dnes nutně přímo zastoupení. Děkuji. Ana Maria, já nemám odpověď, ale my jsme eh, pracovali intenzivně například na jednotném trhu. Nepracujeme proti místním orgánům, ani nejsme s nimi ve sporech. Pracujeme spolu s nimi, protože jsme částí téže komunity a konečným uživatelem je občan. Vzdálenost od Bruselu do jakékoliv malé vesničce, kdekoliv v Evropě, znamená, že musíme lépe koordinovat věci i ex ante. To jsme nedávno v plénu schválili. Ex ante. E, jak, jaký dopad to bude mít na váš každodenní život, práci, studium a tak dále. A často e, e, zjišťujeme, že je to výklad, který je příliš restriktivní, například u, a zejména u směrnic které dopadají pak zcela jinak. Příklad. Ve eh, Švédsku jsme měli velký chaos před několika měsíci, protože lidé si SMS-kou již nemohli zakoupit eh, eh, jízdenku na autobus. Stojí to 3 eur eura a jednalo se o implementaci směrnici, která ale měla být zcela jiná, totiž měla usnadnit platby. Ale na národní úrovni to bylo mm, implementováno tak, že to ještě navršilo další požadavky registrace a tak dále Ostatně to bylo nebo mělo být také opatření proti praní špinavých eh, peněz ale nepovedlo se to na národní úrovni. Je to malý příklad, který skutečně vytvořil eh, mnoho problémů eh, tisícům lidí, kteří si nemohli zakoupit eh, SMS-kou jízdenku na autobus. Tady jde o to, že bychom měli zajistit mnohem lepší koordinaci od začátku legislativního procesu s místními orgány 70 agendy práce, kterou se zabývají místní orgány, eh, respektive obce, přichází z Evropské unie eh, takže pokud toto nebudeme řešit a pokud s nimi nebudeme spolupracovat, tak to nebude dobře. Já ve Švédsku často slýchám, e, to je chyba nebo na vině je evropská e, legislativa. Pokud toto eh, tabu nezboříme, nikoli spory, ale cestou vzájemné spolupráce, tak ten problém nevyřešíme. Dovolte ještě jednu věc. Proč lidé, kteří pracují v národních institucích, se neoznačují nebo nejsou označováni jako úředníci nebo byrokraté, ale jako poradci. V Evropě všichni úředníci nesou eh, eh, název eh, byrokrat byrokraté. A míněno je tím něco, co je technokratické, co je proti lidem a vše, co je na národní úrovni, je dobré, demokratičtější a um, bližší um, lidem. Ale to je nesprávný pojem. Evropa jsme my, nikoli my, kteří tady sedíme za předsednickým stolem, ale i vy, protože jsme vás pozvali, protože zde chceme mít evropské občany, nejenom politiky a technokraty. A ostatně děkuji za vaše poznámky. Děkuji. A nyní dávám slovo, nebo za okamžik tedy, promiňte, dávám slovo, ale nejdřív paní Metce odpovědět. Z hlediska komise potřebujeme mít k dispozici všechny ty nástroje, které jste tu eh, zmínila. Navíc tedy to řízení pro porušení eh, nezahajujeme my, ale tedy nezahajujete vy, promiňte, ale my, takže vás to nic nestojí. A máme některá řízení pro porušení, která běží například ve vztahu k Rumunsku, k Bulharsku, to není tedy jediný, zdaleka jediný stát. Nicméně musíme také lidi proškolit a přesvědčit je. Vysvětlit jim, že není v jejich zájmu, tedy vysvětlit místním pracovníkům místní zprávy a a podobně, že není v jejich zájmu ve chvíli, kdy se někdo přistěhuje do jiného státu a pak musí roky čekat na to, než bude mít nárok na zdravotní péči. Takže musíme lidi přesvědčit, vyškolit, ale v těch nejtěžších případech eh, se také budeme muset nadále muset soudit. Ať už jde tedy o ten postup v rámci žaloby proti státu anebo na úrovni Národního soudu. A e, nelze také tvrdit, že tedy vlastně za všechno dobré může komise. Měli bychom chválit také toho místního soudce, který opravdu poctivě aplikuje evropské právo ve prospěch místního občana. A nebo bychom také měli pochválit organizace, jako je ta vaše, které to vlastně umožňují, které vybaví občany určitými nástroji a znalostmi. Děkuji mnohokrát, paní Valeván. Já se chci vyjádřit, protože ta debata dnes není jenom o Evropě, jenom o legislativě, principu subsidiarity a fungování interního trhu. To všechno samo o sobě je základem velmi zajímavé debaty, ale ve chvíli, kdy hovoříte o evropském občanství, nesmíte to chápat jako bruselské občanství. Evropské občanství je takovým součtem toho, co se eh, děje na úrovni členských států. Máme tedy to národní občanství plus evropské, čili plus nějaká pravidla a práva, která získáváte ve chvíli, kdy se stěhujete z jednoho členského státu do jiného. Čili nezapomínejte ve chvíli, kdy hovoříme o evropských občanech, nejde o nějakou jinou skupinu občanů. Jde pořád o evropské občany. A není to tak, že Brusel by byl hlavním městem Evropy. Tím tedy nemám na mysli belgický Brusel, ale instituce, evropské instituce. Brusel nemá stejné postavení, jako když si měl Řím nebo Konstantinopol. Nevládne zbytku světa. A není to také tak, že by v Bruselu vždycky všechno věděli lépe a národní vlády byly nějakým nepřítelem. Já jsem zároveň poslankyní našeho národního parlamentu a chci prostě říci, že je Eh, že by bylo chybou předstírat, že evropské občanství je něco víc než rumunské, švédské nebo jakékoliv jiné. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, eh, když budeme hovořit o eh, porušování práva, nechceme do, dojít až tam, ale my jsme dokončovali Eh, eh, vyšetřování v Galisu. Dostali jsme celou řadu stížností týkající se eh, znečišťování životního prostředí Mm, prostě nejstarší z těchto problémů měl 20 let a bylo to obtížné, trvalo to tak dlouho, abychom prostě přiměli místní španělské orgány, aby začaly pracovat na čistících, odpad, na čističích odpadních zařízeních provodu a kdyby tady nebyla veškerá mobilizace občanů, tak si myslím, že ta věc by pořád ještě byla pouze na papíře a že by se místní orgány vůbec nepohnuly. Mohu vám skutečně říci, že veškerou práci, která eh, tam byla provedena. Potom nakonec, když se ty orgány lokální přesvědčily, byla velice rychlá. Pane? Paní komisařka Redingová eh, řekla, že občané očekávají konkrétní výsledky a jako příklad uvedla levnější roamingové poplatky a lepší nakupování online. Já bych eh, řekl, že eh, pro mnohé evropské občany, kteří nejsou v pohybu, je to poněkud vzdálené realitě. Já bych chtěl apelovat za to, že tam, kde základní práva evropských občanů, například i e, Romů, jsou rutinně porušovány, například v přístupu k základnímu e, zdravotnictví, nedostatek e, možnosti bydlení, sociální deprivace, institucionální rasismus. Apeluji na to, aby letos v roce občanů jsme dbali na tyto případy a snažili se v členských státech Evropské Evropské unie skutečně naplňovat životem ty hlavní zásady Evropské charty lidských práv. Děkuji mnohokrát. Víte, že problematika romská se často vrací do našich debat a protože je také velice často exemplární a bylo by jistě třeba říct si celou řadu k těmto věcem. Ale třeba, že Situace není perfektní. Velice často se tím zaobíráme. Já jsem z, Evropské, z nevládní organizace Evropská informační kancelář pro Romy a paní Valian už zmínila ten nejnovější problém, se kterým se potýkáme, totiž masové vyhuštění Romů z Francie. My jsme také zjistili, že Romové jsou významně diskriminováni v Evropské unii i v roce 2012. V důsledku toho bychom rádi věděli, zda evropské instituce budou vyvíjet nějaký tlak na národní orgány a e, to v tom smyslu, aby tyto orgány lépe informovaly Romy o jejich právech, případně jestli komise Eh, chystá nějaké jiné aktivity, eh, na základě kterých by byly Romové informováni o tom, na co všechno mají právo. Eh, ano, dám vám hned slovo, ale ráda, rád bych vám řekl, že máme také poslankyni, která je Romkou. A teď dám slovo panu Němci. Děkuji, komise zveřejnila vyhodnocení 21. května 2012 o tom, jak se vyvíjí romská problematika a v této zprávě bylo řečeno, že je potřeba udělat daleko víc. Eh, jde o zajištění dostatečných fondů pro eh, inkluzi Romů, pro boj s jejich diskriminací a segregací. Takže já si myslím, že jasná odpověď na vaši otázku zní ano. My vedeme dialog s členskými státy A asi by bylo správné říci, že tato komise pod předsedou Barosem a místo předsedkyní Redingovou se aktivně zabývala myšlenkou zajištění občanských práv Romů v některých členských státech, pracovala na, té akční, na tom akčním plánu a strategii a když se ohlédneme do minulosti, tak byla v této oblasti zdaleka nejaktivnější ve srovnání s předchozími komisemi. Paní Lambert. Thank you. I wanted to... Děkuji. Já chci ještě navázat na právo například přístupu ke kvalitní státní správě. To je velmi důležitý aspekt. Myslím si, že v takovém případě, kdy dojde k porušení, je dobré se opravdu soudit. Či zahájit řízení pro porušení. V rámci toho nového programu práv evropských občanů budeme řešit i problematiku financování odborné přípravy čili zvyšování povědomí o problematice diskriminace a tak eh, dále. Bude také docházet ke koordinaci sociálního zabezpečení. Pokud je o penze nebo důchody, samozřejmě český stát sám má právo stanovit výši důchodu. Ale pak je tu eh, tedy přístup některých států k vlastním občanům, který je téměř šokující. A pak je tu problematika občanů třetích zemí, kteří pracují v Evropské unii. Pro ně je také problém mít přístup k vlastním důchodům. A já vím, že komise a Evropský parlament v tuto chvíli pracují na celé řadě různých aranžmá s třetími zeměmi. Národní orgány pro rovnost čelí rozpočtovým škrtům v celé řadě členských států. A já si myslím, že eh, jejich úloha je navzdory tomu velmi důležitá. A konečně výbor pro zaměstnanost se chystá provést přeskum eh, legislativy eh, o zaměstnanosti z hlediska potenciální diskriminace, protože v současné krizi se ukázalo, že některé členské státy čerpají prostředky na pomoc Romům, ale eh, Romové vlastně potom tyto prostředky nevyužijí. Madame McDonnell. McDonnell. Já bych chtěla navázat na ten poslední bod, který tady zazněl z úst mnoha. Ten vztah mezi um, eh, ochranou základních práv a občanstvím. A vracíme se k otázce která zde byla již nadnesena předtím i mnou ohledně působnosti, rozsahu působnosti. Je to zajímavé, protože je pravda, že celá debata, která vedla k návrhu a e, e, vytvoření charty základních práv, byla o tom, eh, jak šířit povědomí mezi občany o jejich právech byla to částečně určitá práce eh, v rámci eh, práce s veřejností, public relations. Nyní je charta závazná eh, v rámci Lisabonské smlouvy. Debata se stává velmi vážnou a pravidelně se tím zabývá soudní dvůr. A soudní dvůr je nesmírně opatrný v tom, jaký ten skutečný vztah je a v akademických studiích se o tom také e, e, mnoho diskutuje. Možná, že víte, že e, byly případy, kde soudní dvůr velmi pevně řekl, ne, je-li to eh, eh, mimo eh, rozsah působnosti evropské právo, pak, mm, promiňte, musíte se obrátit na jiné orgány, my nemůžeme učinit v tomto nic. Nejsem si jistá, zdali lidé, kteří zde v sále sedí, by na to přistoupili. My dobře víme, že existuje článek 7, víme, že existuje existují velmi eh, silné nebo přísné eh, postupy řízení a vím, že byste chtěli, aby instituce dělaly více pro pro konkretizaci vztahu mezi občanstvím a základními právy. Možná, že by to komise mohla zahrnout i do svých zpráv. Ještě se tady přihlásila paní pan Nudamol. Omlouvám se pak, že jsem eh, zkomlil vaše jméno. Thank you. Thank you very... Děkuji. Jmenuji se Nula Mol a jsem eh, právničkou v Air Center. Chci navázat na to, co tu bylo řečeno celou řadou řečníků v průběhu dopoledne. Uplynulo 24 let od doby, kdy bylo rozhodnuto, že Evropská unie zajistí, že obyvatele třetích zemí s legálním pobytem v Evropské unii budou požívat stejná práva a budou mít statut, který se co nejvíc podoba statutu evropského občana. Uplynulo 24 let a nikam jsme nepokročili. I když směrnice o dlouhodobém pobytu a sjednocení rodin byly přijaty právě s tím cílem. A toto zajistit. To znamená, že komise měla ty nejlepší záměry, ale členské státy je v podstatě naředily a e, do té legislativy propašovali své národní zájmy. To znamená, že jsme tedy nedosáhli kýženého pokroku. Občané třetích zemí platí stejné příspěvky do systému pojištění, stejné daně, ale nemají přístup ke stejným požitkům jako obyvatelé Evropské unie. A proto tedy v roce 2013 hovoříme o občanech s velkým O, kteří jsou skutečně občany Evropské unie, nebo jsou to občané s malým O, kteří se sice podílejí na fungování a financování místních komunit, ale nemají přístup k požitkům, které z toho plynou. A já si myslím, že bychom se měli snažit o takzvané inkluzivní evropské občanství. Monsieur Venable pan Venábel. Thank you, Mr. Chairman. Um, I think uh, after... Děkuji. Po této velice rozmanité a zajímavé debatě se cítím povzbuzen ve své práci na chartě A myslím, že tu práci budu eh, strukturovat podle různých geografických úrovní. Eh, já jsem si z té debaty odnesl, že všichni voláme po zjednodušení, dokonce i právníci, což mě překvapuje. A pokud jde o komunikaci s lidmi na místní úrovni, tam je ta potřeba zjednodušení obrovská. Skutečnost, že nemáme jasný výčet práv a to, že občanství znamená vlastně mnohem víc než jenom pouhá práva. Znamená to také přístup, začlenění a tak dále, jak to řekl německý delegát Z té debaty také vyplynuly tři velmi zásadní problematické oblasti, na které se budeme muset zaměřit. Za prvé máme základní práva, ale také práva, která mají přímý dopad na každodenní život obyvatel, ať už jde o ekologickou legislativu, úpravu fungování jednotného trhu a podobně. A teď je tedy otázka, kde je ta souvislost mezi jednoduchým základním textem charty a pak tou velice složitou praktickou legislativou. To je tedy jeden problém. Za druhé, stále se eh, rozvírají ty nůžky rozdílu mezi evropskými občany a občany třetích zemí. a veškeré snahy ten, tuto propast překlenout byly pouze technické povahy a příliš nefungovaly. A za třetí je třeba si jasně přiznat, že neznáme rozsah evropského občanství. Hodně jsme debatovali o menšinách. Menšiny jsou zmíněny v článku 2 o fungování Evropské unie, nemůžeme je ignorovat, ale je třeba říci, že nevíme eh, celý ten rozsah a jeho omezení. Děkuji. Merci, monsieur Venable. Donc nous arrivons... Děkuji mnohokrát, pane Venábl. Vy jste vlastně řekl zároveň um, určitý závěr eh, tohoto dopoledne. Dospěli jsme tedy k závěru a myslím si, Eh, že bylo vidět, že jsme spojeni v tom, že chceme skutečně propůjčit Evropě evropského ducha. Všechno, co tady zaznělo, bylo eh, velmi, velmi příhodné a myslím si, eh, budete-li, mi jaké, budete-li mít jakékoliv otázky, potíže, obraťte se na nás, obraťte se na naši Eh, na náš výbor. Budeme možná potřebovat daleko více pedagogického přístupu a výměny zkušeností. Ve Francii máme Evropský den občanství a to eh, zavádíme eh, pro občany, kterým je 16 let. A možná, že bychom měli Eh, spojit eh, takovýto den, že bychom eh, vlastně to neslavilo jenom ve Francii, ale že by se to slavilo i v těch všech dalších 26 státech. Děkuji mnohokrát. Už jsem vám řekl, že jedno z vašich práv a účastnice tohoto slyšení je účastnice vašeho oběda, který bude servírován zde za dveřmi. Chcete-li vyjít z budovy, prosím, zachovejte, ochovejte si svůj bač, který jste dostali, jinak se sem nedostanete. Učiňte to, abyste se mohli zase dostat do budovy a my opět začneme ve 14 hodin 30. Děkuji. Děkuji.